Dámy a pánové, dobré odpoledne. Zahájíme schůzi. Eh, Špatná zpráva na začátek je, že mám několik sdělení předsedkyně, která budu muset do programu vměstnat, tak bych navrhla trošku přepracovat program. Eh, samozřejmě bod 1 bude přijetí pořadu jednání, pak bude bod 3 sdělení předsedkyně a budu doufat, že v mezidobí ti poslanci, kteří třeba stojí někde v zácpě, se k nám připojí a pak přejdeme k bodu číslo 2, to je tedy výměna názoru s ministriní s touto změnou. Přijímá se pořad jednání? Přijímá. Děkuji. Sdělení předsedkyně. Jednak tedy k probíhajícím trialogům. Na posledním zasedání 20. června, a to se týká Omnibus 2, se pokročilo ve věci harmonizace Solvency 2 k nařízení IOPA. Rada a komise přijali přijali několik eh, technických standardů, eh, které byly spojeny s naším ustanovením Sunrise Clause. To se týká toho, že ty technické standardy budou přijaty jako aktiv přenesené pravomoci už nyní. A po dvou letech budou přijaty jako regulační technické standardy, takže začnou jako delegované akty a pak se stanou technickými standardy, technickými normami. Všechna ostatní prováděcí opetření se také stávají eh, delegovanými akty, ale pakliže se v budoucnu musí provést technické změny, budou vstupovat v platnost regulační technické standardy. Pokud jde o dlouhodobé záruky, tam jsme dlouze hovořili, ale nedospěli jsme eh, souhlasu. Další témata se týkají transitního režimu, režimu, eh, ustanovení o národních dluzích, o eh, různých koordinačních tabulkách a další trialog je plánován na 3. července. Pokud jde o sociální podnikové fondy a eh, venture funds, opět hovořilo se 20. června na obě tato témata a e, čtvrtý trialog 21. června se týkal e, fondů sociálního podnikání. Došlo k určitému pokroku, ale je zde stále celá řada dalších témat, které musíme proplánovat. Máme trialog naplánovaný na dnešní večer po skončení našeho dnešního zasedení, zasedání. A e, další trialog pak proběhl ve čtvrtek, kde se nám ve věci regionálních národních institucí podařilo vyřešit všechno, kromě jedné věci, to jste možná viděli v médiích. Některé členské státy nám nechtějí zveřejňovat data o veřejných závazcích, konkrétně o penzích. Tam jde o to téma contingent liabilities. Parlament eh, je přesvědčen, že toto jde proti Sixpacku, a proto ve stejný den byla vydána jednacím týmem tisková zpráva, kde se uvádí, že jednání jsou pozastavená vzhledem k neschopnosti předsednictví získat v této věci mandát. Musím zdůraznit, že toto není na úkor předsednictví žádným způsobem, Nicméně je to tak. Teď prostě čekáme, až rada vypracuje návrh, až ho předloží a doufáme, že až se tak stane, budeme moci dále pokračovat. Takže tak probíhá práce na trialozích CRD, zatím eh, eh, trialog, eh, zde zatím trialog nebyl stanoven, proběhnout snad dva tento týden a pak další během štrasburského týdne. Tak, tím vítám ve výboru paní ministrini hospodářství a ministrini vnitra Margaret Vestegerovou. Jedná se o běžnou výměnu názorů s eh, ministriní zastupující předsednictví, samozřejmě v kontextu hospodářského dialogu jsme eh, viděli uvolnění eh, specifických doporučení pro jednotlivé země. To bylo vydáno v pátek 22. Eh, června, takže možná je ještě jaksi příliš brzy na nějakou komplexnější debatu na toto téma. Samozřejmě dru- další zdržádné zasedání proběhne 2. července. Jsem si jistá, že ačkoliv komentáře už třeba máte, asi vezmete v potaz, že je potřeba nejprve tyto, tyto věci probrat v radě. Každopádně uvidíme, jak to, bude, jak to půjde. Paní ministrině dostane slovo asi tak na 10 minut, pak proběhne eh, výměna názoru, jak ji známe. Děkujeme vám moc krát, že jste přišla, paní ministrině, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Velmi jsem se těžila na tuto příležitost přijít sem k vám a hovořit s vámi. Jedná se o dobu velmi významnou pro eurozónu i pro Evropskou unii celkově. Blíží se summit a vzhledem k nedávným debatám o fiskální, finanční a bankovní unii je potřeba diskutovat o tom, čeho jsme vlastně dosáhli v rámci spolupráce mezi Radou, Komisí a parlamentem a musíme diskutovat na to téma, jak se nám vlastně vůbec daří, pokud jde o hospodářskou zprávu a e, obecně fiskální konsolidaci. Doufám, že tuto příležitost budeme moci využít toho, k tomu, abychom zhodnotili to, čeho dosáhlo dánské předsednictví. Měli jsme v první polovině letošního roku dánské předsednictví. Tento půlrok je poznamenán jednak krizí a samozřejmě také evropským semestrem. Soustředili jsme se na tři priority EU. Jednak hospodářská zpráva, jednak ehm, řízení finančních trhů a za třetí daně. Hospodářská zpráva, nebo economic governance, jak se tomu říká, to je jádrem debaty o hospodářství už dlouhou dobu. To jistě víte všichni lépe než já. Samozřejmě vy jste se podíleli aktivně na práci na Sixpacku. Sixpack ehm, vstoupil v platnost vlastně první den dánského předsednictví a ehm, my jsme se zaměřovali tedy hlavně na implementaci Přijímali jsme solidní a dobře vyargumentovaná řešení a e, zabývali jsme se jejich implementací. Poté komise vypracovala takzvaný TUPEK, balíček dvou legislativních opatření, který zahrnoval mimo jiné silnější a výraznější koordinaci v rámci eurozóny a koordinaci rozpočtových politik zemí eurozóny. Jistě víte, že Rada eh, dosáhla takého, takového eh, velmi rychlého eh, schodného řešení, to už bylo 21. února, a od té doby Rada vlastně čeká na výsledek jednání zde v parlamentu. Jsem přesvědčená, že uzavření, že rychlé uzavření tohoto legislativního procesu je velmi zásadní, a to mimo jiné proto, že ten tupek by měl vstoupit v platnost předtím, než členské státy eurozóny začnou pracovat na svých rozpočtech na rok 2013 na podzim letošního roku. Pravděpodobně nebudeme schopni nějakým výraznějším způsobem posunout jednání na toto téma s parlamentem během našeho předsednictví, ale doufáme, že k uzavření jednání dojde velice rychle během předsednictví kyperského. Druhé téma, které chci zmínit pod hlavičkou Economic Governance – jsou první čtyři kola evropského semestru po vstoupení v platnost balíčku Sixpack. A jedná se o velice důležitý úkol, který byl pro letošní rok významným způsobem inovován. Byl spuštěn hospodářský dialog s Evropským parlamentem. Já jsem přesvědčena, že toto je velice důležitý nástroj, který zvýší transparentnost evropského semestru, zlepší koordinaci politik a zlepší interakci mezi našimi institucemi. Pokud jde o e, konkrétní doporučení pro jednotlivé státy, SISPEC zahrnul, e, zavedl takzvaný princip comply or explain, to znamená e, splnit nebo vysvětlit. Někdo tomu říká complain or explain, to znamená stěžovat si nebo vysvětlit, ale to není tedy správná interpretace. Každopádně rada do značné míry souhlasila s doporučeními komise oproti předchozím letům, zavádí do nich pouze drobné změny. Můj dojem je ten, že se chce podpořit tento nový postup. V těch eh, málo případech, kde se názor rady lišil od názoru komise, rada eh, svou odchylku názorovou řádně zdůvodnila. Nejdůležitější, nejpodstatnější inovace Sixpacku je nový postup pro makroekonomickou nerovnováhu, což má svůj vlastní zkratku MIP. MIP. Já se tomu trošku bráním té zkratce, protože si myslím, že těch zkratek už je všude příliš a vlastně nikdo už nemůže podle zkratek vědět, co vlastně děláme. No ale to je jedno. E, co je na tom důležité? E, ta preventivní doporučení v rámci tohoto procesu jsou nyní integrována do specifických doporučení pro členské státy v rámci evropského semestru, což znamená, že můžeme lépe zabraňovat eh, vzniku dalších ohnisek krize. Doporučení pro jednotlivé státy jsme odsouhlasili minulý pátek 22. června na zasedání Rady ECOFIN a e, poslední formální kroky budou podniknuty v červenci na zasedání ECOFINu po jejich zvážení radou tento týden. Teď se podívejme na druhou prioritu, regulace finančních trhů. Během minulých šesti měsíců se předsednictví zabývalo celou řadou návrhů, eh, jak regulovat finanční trhy. A to v různých fázích jednání, jak v Radě, tak v Evropském parlamentu. Eh, s radostí shledáváme, že se nám podařilo posunout tu velice ambiciozní finanční agendu Evropské unie správným směrem. Jsem velice ráda, že jsme dospěli politické schody s Evropským parlamentem na téma EMIR, to znamená deriváty OTC, centrální protistrany a regulace Trade Repositories. EMIR stanovuje společná pravidla pro zvýšení bezpečnosti a efektivitu derivátu OTC, což je jednoznačně dobrá věc. Předsednictví rovněž zahájilo několik trialogů s Evropským parlamentem na téma několika dalších návrhů. Jedno velice důležité téma, o kterém se hodně mluví, jsou například pravidla eh, nároku na kapitálové zásoby, což je hlavní prioritou eh, prostředků na regulování finančních trhů dánského předsednictví. Jak víte, podařilo se nám už v půlce května dosáhnout eh, koncenzu v radě. V rámci jednání mezi radou a parlamentem jsme pokryli celou řadu témat a to ve velice krátkém období. Faktem je, že tato legislativa se obvykle projednává velice komplexním způsobem, velice složitě. Jedna z věcí, kterou musím bohužel shledat, je to, že momentálním tempem se nám nepodaří tato téma uzavřít do konce našeho předsednictví, což je nepříjemné, ale myslím si, že je potřeba, aby všechny zúčastněné strany se angažovaly v tom, aby eh, se ten trialog pohnul z místa, to tedy jak parlament, tak rada, tak komise. Kromě toho jsme dokončili přípravnou práci v radě na celou řadu témat, zmíním například směrnici o transparentnosti nebo směrnici o Eh, hypotékách a úvěrech nebo eh, nařízení o ratingových agenturách. Já jsem velice, eh, velice ráda vám sděluji, Velice ráda beru na vědomí, že váš výbor rozhodl ve věci ratingových agentur už v minulém týdnu. Rada je připravena zahájit jednání a jsme připraveni také vás podporovat v jednání, která budou následovat. Podívejme se teď na třetí prioritu. Daně. Zde se dánské předsednictví soustředilo zejména na daň z finančních transakcí, což je návrh komise známý jako FTT. Vzhledem k důležitosti tohoto tématu dánské předsednictví eh, velice tvrdě pracovalo na tom, abychom mohli dosáhnout pokroku, abychom mohli dospět úspěšných řešení. Uspořádali jsme celkem tuším šest eh, jednání, která se zabývala technickými částmi eh, tohoto tématu a jednalo se o této věci také v rámci Rady ECOFIN. O daní z finančních transakcí jsme pak později opět hovořili na zasedání ECOFINu minulý pátek a došli jsme k velice důležitým závěrům. Jednak eh, faktem je, že ne všechny členské státy podporují návrh eh, komise ve věci FTT, což je ovšem návrh, který vyžaduje jednomysl, jednohlasnost a eh, tím pádem nebude možné ten návrh tak, jak teď je, přijmout. Jednak vidíme zde vůli některých členských států přeskoumávat možnosti rozšířené spolupráce. Závěrečná, eh, závěrečné stanovisko ve věci zda pokračovat nebo ne bude eh, záviset na konkrétních daních z finančních transakcí, které by byly předmětem této spolupráce. Jednak je zde ta možnost eh, spolupracovat krok za krokem, to znamená, že by se zdanily podíly, akcie v tom prvním kroku a poté další věci v druhém kroku. Já si myslím, že právě tato cesta rozšířené spolupráce v některých věcech může být možné východnisko. Dánské předsednictví se rovněž významným způsobem zabíra, za, zaobíralo tématem zdanění úspor, což je téma, které stojí v čele boje proti daňovým podvodům a e, ta, tak říkajíc daňovým optimalizacím, daňovým únikům. A aktualizované znění směrnice je teď v podstatě na technické úrovni. Diskutujeme o mandátu pro jednání se Švýcarskem a dalšími třetími zeměmi. Bohužel, a je to bohužel s velkým B, vzhledem ke stanovisku dvou členských států zatím nebyl přijat mandát a předsednictví bude, eh, bude informovat eh, radu, která zdůrazňuje, důležitost boje s eh, daňovými úniky a daňovými podvody. Samozřejmě pro nás ehm, je, je velké zklamání, že, že se nám nepodařilo dosáhnout, eh, dosáhnout schody na této věci. Rovněž se jsme se zabývali směrnicí o zdaněním energií, což je eh, cesta, směrem za splněním energetických a klimatických cílů Evropské unie. Je to téma velice komplexní, kde opět vidíme velkou diverzitu v pozicích jednotlivých členských států. V rámci Ecofinu se konala velmi konstruktivní debata minulý pátek. Stanovili jsme si priority na další postup a těšíme se na spolupráci během předsednictví Kyperského. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, vážené poslankyně, těším se jednak na diskusi dnes odpoledne. Zároveň vám chci vřele poděkovat za veškerou vaši spolupráci, kterou jste nám poskytli během dánského předsednictví. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát a děkuji za tyto novinky a informace, které jste nám poskytla. Nejprve dám slovo eh, koordinátorům či těm, kdo je zastupují za jednotlivé politické skupiny a, a poté nastane blok Catch the Eye. Zatím mám na seznamu Jean-Paula Gozese za EPP, Leonarda Domeničeho za SAD, ještě nevím, kdo to bude, možná Ole Schmidt za ALDE, Svena tady máme, Ivo za EKR a Poté tedy catch the eye. Ostatní skupiny tu totiž nemáme, takže Jean Pole, prosím. Si, madame le président. Děkuji mě, paní předsedkyně. Paní ministrině, eh, Dala jste nám velice precizní popis stavu prací dánského předsednictví během eh, tohoto období. Dánské předsednictví skutečně velice účinně pracovalo. Já bych chtěl využít této příležitosti, abych vám mohl položit také otázku týkající se harmonogramu. E, v současné době se v Evropě nacházíme v nesmírně obtížné situaci. E, ve čtvrtek a v pátek se v Lucembursku setkali ministři financí e, ze strany EPP a byla to velice závažná schůzka s závažnými dopady. A když hovoříte o harmonogramu, tak vidíme přeci jenom eh, větší dopad našeho systému. Vy jste tady připomněla Čůpek, který tak trochu znám. Rada v únoru zaujala svou pozici a myslím si, že možná to trvalo příliš dlouho v parlamentu, než zaujal své stanovisko, ale v současné době my vůbec nejsme proaktivní, neanticipují instituce ani jedna, ani druhá. Stále jenom reagujeme na situace, které vyvstávají a jenom konstatujeme záležitosti. Dnes se například hovoří o bankovní unii, promiňte. A já bych chtěl pouze připomenout, že v roce 2010, v okamžiku, kdy jsme diskutovali o finančním dohledu, bankovního systému, systému eh, finančních služeb a bankovních služeb ve stanovisku parlamentu již byla navržena tato bankovní unie. Eh, čili já teď nevím, kdo je, bude, by měl být tou autoritou, zda by to mělo být tedy Evropská centrální banka, eh, Evropská patnáctka starých členských států nebo eh, členové eurozóny uvidíme, jak to te, vidíme, že vlastně také ministr zahraničí Španělska také něco podobného navrhl. A kdo nechtěl státy? v roce 2009 v prosinci, jaký byl postoj Ekofinu. Tam se tenkrát řeklo, ano, souhlasili, souhlasíme s tím, ale nakonec se na tuto dohodu zapomnělo. Zapomnělo se také, že je třeba parlament zahrnout do spolurozhodování a my jsme se nesmírně zasazovali o to, abychom vůbec byli zapojeni do systému procesu spolurozhodování. Získali jsme šanci, ale jakmile se jedná o odpovědnost těch odpovědných tří agenturo, najednou nebylo možné najít odpovědné kontaktní osoby na odpovídající úrovni. A co se říká dnes? Evropské EBA e, se říká, nemá dostatek kompetentního personálu, aby mohla tyto operace dělat dobře, ale je-li tomu tak, je to proto, že členské státy to nechtěly. A dnes tento parlament má vůli eh, stažit se předvídat, co se bude dít, anticipovat a jednat možná pro evropštěji než jednotlivé členské státy. A vy jste připomněla dvě, tři záležitosti, kdy dvě nebo tři země blokují, aby se nalezla dohoda se Švýcarskem. Máme tady, a proto to vlastně nedopadlo, a vždycky běžíme jakoby proti zdi, narazíme na zeď. Tato situace je skutečně nesmírně závažná a naši spoluobčané to sledují a nerozumí tomu, protože mají pocit, že se nedělá nic. Evropa se stává neschopnou naprosto. Čili Chtěl bych zaprvé vám poděkovat naprosto eh, samozřejmě za práci, kterou jste vykonali a která byla produktivní, A rád bych vám řekl, že tento parlament pracuje a pracoval jaksi s předstěm, ale bohužel nebývá vyslyšen i v akutních situacích. A velice často, já prostě toho mám už občas, eh, mám úplně stažené hrdlo, nebo toho mám plné zuby, protože si myslím, že skutečně je nezbytné, aby důležitá rozhodnutí v Evropě se nedělal jenom během jednoho jídla a potom, aby všichni zástupci opět rychle odlétli do svých zemí. Myslím si, že skutečně eh, situace nazrála k tomu, aby tady docházelo k opravdovým rozhodnutí a s nastávajícím summitem eh, čtvrtek a pátek nevím, co bude. Ale jestliže z toho nic nevzejde, bude to špatné znamení pro Evropu. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že to je vlastně jedna z těch klíčových diskusí, to, o čem jste hovořil, Jean Paule, protože se zde zdá být obrovský rozdíl mezi veškerou tou eh, prací, přípravami na lepší, ehm, lepší eh, hospodářské řízení a zprávu, lepší finanční eh, regulaci, zabránit daňovým unikům a tak dále. A potom eh, se vedou ty velké eh, debaty, které vlastně brání v pokračování této práce, těchto činností. A já si myslím, že je škoda, že lidé si neuvědomují, že evropské instituce spolupracují nejenom v oblasti krizového řízení, ale také v oblasti přípravy lépe regulovaného finančního sektoru, koherentnějšího systému hospodářského řízení a zprávy. že jak v institucích, tak v členských státech existuje mnoho lidí, kteří s obrovským nasazením na tom pracují. A přesto hrozí, že opět proběhne další summit, který bude zlouhavý, eh, úmorný a vkládáme do něj vysoké naděje, doufejme, že něco z něj vzejde, doufejme, že něco konkrétního, například lepší, lepší prostředí pro investice v Evropě, ale máme prvních, za sebou prvních šest měsíců zkušenosti s novou evropskou regulací a formální postup podle smlouvy znamená, že potřebujeme více důvěry v dialogu mezi institucemi, také mezi institucemi a členskými státy. Já si myslím, že vy jste trefil hřebík na hlavičku, když říkáte, že vždy se eh, objeví pár členských států a možná právě těch pár členských států vlastně odráží skutečnost, že pořád ještě nemáme dostatečnou vyváženost mezi tím, eh, co by měly provádět členské státy a co by měly provádět instituce. Takže v tomto ohledu, ať už by probíhala krize či nikoli, zbývá ještě leco vykonat ne z hlediska nové smlouvy, ale z hlediska dobrých pracovních podmínek, důvěry a transparentní spolupráce. Tuto diskusi asi nedokončíme dnes, ta bude patrně pokračovat stále pokračovat, dokud se nedostaneme do stabilnější situace. Jedním z důvodů, proč se summitům věnuje tolik pozornosti, je, že situace není zatím stabilní a jen málo pozornosti se věnuje práci, která již byla vykonána. Leonardo, prosím. Sí, grazie, presidente. Signor ministro. Děkuji, paní předsedkyně. Především děkuji za práci, kterou jste vykonala. Zejména eh, eh, co se týče oné zprávy k ratingovým agenturám, kde já jsem byl vlastně zpravodem. A teď bych se vás rád zeptal na dvě záležitosti. Eh, přičemž bych rád navázal na to, co přede mnou řekl Jean-Paul Gozes. Právem lituje toho, že některá důležitá rozhodnutí se činí skutečně na specifických místech kolem kulatého stolu, a přitom se dostatečně nerespektuje role evropských institucí eh, jakožto společenství. Bylo by skutečně na místě, aby zásadní rozhodnutí by mm, byla konána tímto způsobem. Mám ten dojem, že pro summit 28. a 29. června již předem panuje velký pesimismus. Dovolte mi tedy dvě otázky. Za prvé, Jedná se o otázku bankovní a fiskální unie. A celkově bych rád věděl, jak vypadá konkrétně situace a jak vypadají jednotlivá stanoviska, protože tady máme různé postoje v rámci rady. To je známé. A teď jsme tedy bezprostředně před summitem, takže bych rád, abyste eh, vlastně na moji otázku nazírala v souvislosti s prozbou eh, nebo se španělskou žádostí o pomoc při rekapitalizaci bank. A otázkou, jak tedy bude také tato konkrétní pomoc vypadat. Tyto prostředky měly jít do toho fondu pro eh, veřejné banky eh, pro restrukturalizaci eh, banek ve Španělsku, ale zdá se, že s tím existují ještě veliké problémy. mohly by snad být poskytovány i přímé pomoci pro bankovní systém bez nějakých mezi cestiček. Moje otázka se týká tedy současné běžící diskuse na radě v souvislosti s touto bankovní unii. Jakým způsobem mají konkrétně probíhat tyto, pomoc, tyto akce pomoci a zda vůbec existuje možnost nalézt konkrétní řešení. Druhá otázka se týká cílů pro snížení dluhů a zásahy nebo intervenci v případě zemí, které mají potíže. Jedná se o řeckou vládu, kde se jedná o prodloužení lhůt těch, lhůt těch pomocných programů. A tady bych taky rád věděl, jak k tomu vypadá stanovisko na radě. Well, I, I would love to, to No, já bych eh, velmi ráda hovořila konkrétně, ale bohužel eh, řada těchto dotazů je určena spíše euroskupině, což také ilustruje skutečnost, že nejen vedeme diskusy o fungování jednotlivých institucí, ale také se snažíme hledat rovnováhu mezi eh, skupinou eurozóny a ostatních zemí EU. Samozřejmě jsme si vědomi, že ty zájmy nejsou zcela zcela odděleny mezi eurozónu a zeměmi eurozónu. Některé zájmy jdou napříč těmito uskupeními, takže Evropa není rozdělená ve dva celky. Někteří s úsměvem hovoří o Evropě dvoučlenských států, či deseti, či patnácti, či pětadvaceti fiskálního kompaktu, ale několika slovy tedy zareaguji. Pokud je o bankovní unii, domnívám se, že všichni čekají na na tu zprávu. Eh, doufejme, že že Van Rompuy ji brzy eh, vydá, alespoň tedy pro hlavy státu a vlád, protože my jsme ji zatím neviděli dokonce ani návrh této zprávy. Vstupuje tady do hry celá řada eh, faktorů. V mezinárodním tisku se již mnoho napsal o tom, jak by, jak by mohla vypadat bankovní unie. Myslím si, že by bylo vhodné, kdybychom měli k dispozici konkrétní, ne přímo konkrétní návrh, tak alespoň některé konkrétní myšlenky ehm, a představy, jak by asi mohla bankovní unie vypadat. Bylo by to, myslím, dobré pro radu i pro Evropský parlament a váš výbor, kdybychom eh, měli k dispozici konkrétnější návrh. Druhá věc, Španělsko. Španělsko žádá o podporu na rekapitalizaci bank Jde o záležitost eh, eurozóny, ale já si myslím, eh, že to vítají všechny členské státy, eh, protože pokud bude španělský systém stabilnější, bude to dobré pro všechny. A počet 162 miliard eur, to ovšem samozřejmě nejde velmi rychle. Je proto stanoven jasný postup. Španělský stát musí splnit určité požadavky. Ale pokud vím, eh, tato věc se posouvá ku předu, i když není ještě úplně finalizována. Nicméně je tady pokrok. Na zasedání Ecofinu minulý pátek měla být první prezentace věnována návrhu komise ohledně eh, ukončování činnosti bank eh, či finančních institucí. Na, bohužel kvůli celé řadě důležitých témat a diskusí jsme toto museli odložit byli bychom rádi, kdyby komise představila návrh finančního nařízení eh, v tom v jednom z prvních bloků a než závěr odpoledne, aby měla plnou pozornost, protože otázka bail-in a bail-out je klíčová také pro občany. Byli bychom neradě, kdyby daňoví poplatníci zachraňovali banky, které se chovaly neodpovědně. A myslím si, že to je vlastně hlavní signál od komise v celém návrhu já doufám, že kyperské předsednictví bude této věci věnovat maximální pozornost, protože jsme na to čekali již velmi dlouho. Bylo to také velmi poptáváno na neformálním ekofenu v Kodani. Všichni se eh, tázali, zda to komise může poskytnout eh, nejenom kvůli veřejné diskuse, ale kvůli finančnímu sektoru, aby věděl, na co se má připravit. Jaká byla negativa, jaká pozitiva. Diskuse o řeckém programu je rovněž eh, v rukou euroskupiny a pokud vím, eh, žádný závěr dosud nebyl vyvozen. Děkuji mnohokrát. Eh, Pokusíme se poskytovat, eh, pokračovat pardon, v tomto formátu, to znamená otázka, odpověď, ale budeme muset trošičku zrychlit. Ole, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, vážená paní ministrině. Nahrazuji zde Sylvie Goulard, takže já, eh, mé dotazy budou asi trošičku jiné, než by položila kolegyně. V severní části Evropy máme nyní mnoho zahradních párty, protože nám slunce svítí celou noc. A jedna otázka, kterou mi položili na podobné garden party, byla, vy určitě musíte vědět, kde se berou všechny ty peníze, které se nyní redistribují v celé Evropě. Já musím říct, že to byla velmi inteligentní otázka, snažil jsem se co možná nejlépe odpovědět, ale to je možná klíčový dotaz, který si kladou občané Evropy v současné době. Kde se berou všechny ty peníze a kdo to nakonec zaplatí? Vy jste se toho dotkla, paní ministrině, když jste zmínila dvourychlostní Evropu. Švédsko a Dánsko zastávají stejné stanovisko. Spojené království um, se zřejmě nechce účastnit této unie, dříve nebo později i opustí, ale Dánsko a Švédsko chce být součástí eh, této. Občané si to přejí, ale eh, jak je váš náhled na dvourychlostní Evropu a dopady všech těchto setkání a jednání? Jsou zde některé otevřené návrhy. Možná bychom se mohli připojit, pokud bychom si to přáli. Okolnosti jsou příznivé a tak dále a tak dále, ale nedomníváte se, že je to pro nás stále více problematické. A možná ne nyní, ale víceméně bychom eh, se mohli odsnout ve stejné situaci jako Norsko. Jsme tak trochu hosty v klubu, eh, k němuž se chceme připojit, ale stojíme pořád v tom předsálí, stojíme mimo. Také jste říkala, že tyto dotazy přísluší spíše euroskupině. Eh, jak probíhá tok informací, dialog? A můj hlavní dotaz, co učiní země mimo eurozónu, v celém tom rozhodování a kdy se ten, až se ten vlak rozjede, opustí nástupiště a my na něm budeme stát. Není to riskantní projekt pro Evropu, která bude stále více rozdělena? A co se snažíte dělat vy a vůbec země mimo euro, eurozónu, aby přiměli ostatní, aby si uvědomili, eh, že toto může vlastně způsobit eh, rozpad eh, Evropské unie, tak jak ji dnes známe. Děkuji. Nejprve k tomu, odkud se berou ty finanční prostředky, vzhledem k tomu, že stále žonglujeme s obrovskými čísty, čísly. Eh, lidem eh, to připadá velmi, velmi vzdálené. Eh, jsou to totiž hory peněz, ale oni samozřejmě nepadají z nebe. Někdo je musí někde vydělat. musí přijít od daňových poplatníků, vlády je musí vybrat v zásadě od soukromého sektoru, aby, aby umožnili tyto eh, investice či tyto záchrany. A to si musíme vždy uvědomovat. I když hovoříme o těchto obrovských částkách, pořád eh, musíme mít na paměti, eh, že zatím je úsilí pracujícího občana. To umožní poté záchranu bank. Během našeho předsednictví jsme se ve velmi praktické rovině snažili přijmout eh, co možná maximum, eh, přijímat co možná maximum rozhodnutí v rámci 27. Eh, I když jsme stáli před rozhodnutím přijímaným kvalifikovanou většinou, snažili jsme se ji prosadit jako jednomyslné rozhodnutí 27. Zvláště v diskusi o fiskálním kompaktu, čehož se účastnilo pouze 25 zemí a nakonec to podepsalo. Řekli jsme, říkali jsme právě, že tady nastala chvíle ukázat, že 27 je schopná přijímat rozhodnutí. Eh, byla to, eh, byl, byla to, když jsme právě schválili eh, MEU jednomyslně a my jsme se maximálně měrou snažili dosáhnout společného přístupu u kapitálových požadavků v rámci celé 27, protože tím eh, referenčním rámcem pro nás všechny jednotný vnitřní trh. Finanční nařízení se týká jednotného trhu. A samozřejmě je to složité, je to obtížné, ale zároveň je tím eh, jak si, eh, reálně vše diskuse o bankovní unii, o tom, které země se k tomu mohou připojit, které, které ne. Ale samozřejmě se vede diskuse o tom, jak propojit jednotný vnitřní trh a finanční nařízení a představou bankovní unie, která by se víceméně vztahovala na eurozónu plus některé další členské státy. Samozřejmě je to diskuse podstatná, klíčová, ale jak jsem říkala na začátku, čím více se zapojíme do této diskuse, tím méně se pak zaměřujeme na to, co musíme odvádět každoměsíčně v rámci hospodářského řízení a zprávy řekneme-li, že budeme regulovat finanční sektor, musíme to provést, protože jsme to občanovi slíbili. Stejně tak, pokud slíbíme hospodářské řízení a zprávu, musíme se tomu věnovat. Děkuji. Svane, prosím. Děkuji vám. Vítejte, paní ministrině. Já se chci zeptat v podstatě na dvě věci. Jedna ta otázka je velmi rychlá. V rámci vašeho předsednictví jsme eh, poprvé zažili eh, proceduru pro nerovnováhy. Diskutovalo se o tom s radou dlouho a když se teď podíváme na první kolo, zdá se být jakousi ironií, že Kypr a Španělsko, ačkoliv mají obě tyto země vážné problémy eh, v oblasti nerovnovách, nebyly eh, uvedeny pod položkou intenzivního dohledu. Ačkoliv Německo, které eh, které, zatímco Německo, které také má velké nerovnováhy, a tak ani ono nebylo uvedeno na tento seznam. Chtěl bych se zeptat, jaké závěry si z toho děláte, pokud jde o fungování tohoto nového procesu. Za druhé, v rámci návrhu vašeho předsednictví, pardon, v rámci priorit vašeho předsednictví se objevilo několik důrazných bodů týkajících se zdanění. Vy jste je zmínila i v té zpětné vazbě, kterou jste nám poskytla. Když se podíváme ovšem na výsledovku, eh, respektive, pardon u toho zdanění úspor, tam je patová situace, vám je to líto, nám je to líto, je to škoda, že nám to je všem jenom líto, že v situaci, kdy jsou veřejné rozpočty napjaté, se jenom vyvíjí tlak na členské státy, aby snižovaly výdaje a zároveň jim nemůžeme z Evropy pomoci implementovat nebo využít respektive ty danicí eh, možnosti, které mají k dispozici. A jednak ve vašem předsednictví a v programu jste podpořili to, čemu se říká CCCTB. I to je momentálně zablokováno radou a jsou to opět ta stejná jména. Když se podíváme na zdanění energií a tu směrnici, vy jste zdůrazňovala, jak to bude užitečné, ale i tady parlament eh, je jaksi pozitivnější, Podobné to je například i ve směrnici o energetické účinnosti, což tedy je téma jiné, to je jasné, ale v obou těch tématech je vidět, že to, ten e, nárok na jednomyslnost blokuje radu v tom, že rada nemůže dosahovat toho, čeho má ve smyslu všeobecného prospěchu. Já vím, že vy nejste úplnou zastánkyní toho zdanění finančních transakcí, ale tam to vidíme úplně přesně stejně. Jaké důsledky, jaká poučení si z toho odnesete, Jaké kroky, aktivní kroky, prosím vás, podnikáte v tom smyslu, abyste tu patovou situaci v radě ukončila? Jaká doporučení byste učinila pro budoucí předsednictví, aby tato mohla dosáhnout skutečné aktivity v oblasti zdanění místo jenom nekonečných výmluv, které, které říkají, že tady máme ty supervelmoci, jako je Rakousko nebo Lucembursko, které nám všechno blokují. Děkuji. Děkuji ta eh, procedura pro makroekonomickou nerovnováhu je něco nového. A to, jak to bylo provedeno, značí, že to nebylo synchronizováno se zbytkem evropského semestru. Faktem je, že jsme to mohli využít ještě před vypracováním doporučení, což by byla součást eh, zpětné vazby, kterou bychom museli lépe nakalibrovat, tak abychom eh, umožnili tomuto nástroji lépe fungovat, eh, aby tyto procedury se zkrátka lépe doplňovaly, aby vznikal strukturovanější dialog. A o tom prvním kole já si myslím, že se můžeme hodně poučit a druhé kolo už můžeme vylepšit. Souhlasím s vámi v oblasti zdanění, na to jsme se hodně zaměřovali, strávili jsme celé dny prací na téma zdanění Myslíme si, že dosažení kompromisu by prospělo plnění cílů, které plnit chceme. Velice dobře to ilustruje fakt, že zde jsou určité jaksi výhrady vůči tomu celoevropskému řešení, versus nějaká národní řešení na národní úrovni, když přijde na tyto věci. My se snažíme dosáhnout kompromisu, ale ukazuje se to býti velmi složitým postupem. A vidíme to i na té patové situaci. Já si nemyslím, že je zde nějaké, nějaké eh, řešení, které můžeme přes noc eh, implementovat, jako například kvalifikovaná většina v otázkách danění. Já si myslím, že to by vedlo k úplně stejné patové situaci, jakou zažíváme u těchto nařízení a u těchto návrhů, jenže by se projevila trošku jinak. Jedna z věcí, v kterou jsme doufali, bylo, že členské státy uvidí, že tyto věci budou stejně časem nastupovat a tak by nebylo špatné je udělat nějakým plánovaným způsobem. Ono se jim nevyhneme bude potřeba zkrátka být i otevřenější z, hlediska daňový, z daňových věcí. Konec konců to vidíme i z Ameriky, tyto trendy. Proč to tedy neudělat v radě, jsme si řekli. A my jsme se na to tady zaměřili, investovali jsme do toho hodně času. A je to součástí našich návrhů. Dobře, ale jaké jsou ty, ta poučení, ty důsledky, které si z toho vyvozujete? Vy jste neuspěli, tak budete čekat, a pak třeba čekat a trpět se nechají lidé, nebo, nebo jak se z toho hodláte poučit, nebo vůbec jinak. Jiní tady hovoří o dvourychlostní Evropě, doporučujete to v tomto tématu, mohli bychom pokročit v tom polité rozšířené spolupráce. Co si z toho vyvozujete? Na to jsem se ptal. Děkuji. Víte, já nevím, jak se měří zkušenost v politice. Jedna z věcí, kterou jsem zjistila v politice, je, že když něco děláte a pracujete na tom a jste trpěliví, tak se věci změní. Já si nemyslím, že je zde nějaký institucionální způsob, jak věci změnit. To by se muselo hlasovat a já nevím, chcete zavést nějakou kvalifikovanou většinu pro otázky daňové, nevím. Já si myslím, že je možné vyvinout tlak a je možné, že to další, anebo ještě to další předsednictví spolu s ostatními zeměmi, které o tom budou mít zájem, e, věci změní. E, já si myslím, že jsme se například ve zdanění energií posunuli v oblasti politických pokynů, On to nebude návrh komise, který by bez jakýchkoliv výhrad prošel radou, ale možná, že můžeme dospět kompromisu, protože budeme mít politická vodítka pro příští, příští předsednictví, která budou těsnější a cílenější, než eh, jaká byla, když jsme začínali. Možná, že to jsou právě takovéto malé krůčky vpřed, které potřebujeme. Podobně je to například v oblasti transparentnosti a zdanění, zdanění úspor, ale zkrátka to všechno bude trvat. Děkuji. Ivo. Eh, dobré odpoledne, paní předsedkyně. Dobrý den, paní ministrině. Když dovolíte, já začnu zhruba před šesti měsíci, když jste sem poprvé přišla a bez ohledu na to, že zřejmě pocházíme z jiných politických táborů nebo z jiných ideových eh, základen, tak jste na mě udělala velký dojem. A ten velký dojem jste si také po těch šest měsíců udržela. Ne proto, že bych za sebe či za naši skupinu eh, mohl říct, že se vším souhlasíme, to tedy jistě ne, ale eh, víte, my v tomhletom sále můžeme říkat, co chceme a mimo tuto budovu jsou ještě voliči se, svými, se svým přáním, se svými eh, ambicemi a vy jste v rámci svého předsednictví Eh, byli zemí, která předsedala Evropské unii v době, kdy francouzi volili svého prezidenta a eh, hledali svoji vládu. Vy jste v rámci svého předsednictví eh, byli v situaci, kdy Řecko velmi obtížně hledalo prostřednictvím voleb svoji vládu a výsledky ještě nejsou zcela, zcela na snadě. Čili to je, prosím, jedno z velmi významných úskalí. Já se na vás vůbec nebudu zlobit, že některé z vašich ambicí, eh, o nich eh, u některých jsem docela rád, že, že se zadrhly, Nicméně já se na vás za to nebudu zlobit, protože vy spoustu věcí nemůžete, nemůžete ovlivnit. Vy jste předsedala Evropské unii, nebo vy jste předsedali v Evropské unii v situaci, která jednoznačně ukázala rozdíly mezi tendencemi eurozóna, neeurozóna, Schengen, než Schengen. Eh, ukázala eh, rozdíly mezi ochotou těch, kteří chtějí více centralizovat a ti, kteří, se, eh, ti, kteří odmítají více centralizace. Dát tohleto dohromady je, je extrémně, extrémně komplikované. Myslím, že ta debata vůbec není o tom, přestože dnes eh, je to vážné, vážné téma, ale jenom podle mě dílčí. Ta debata není o tom, zdali španělské nebo jiné banky budou rekapitalizovány, ale ta debata je o tom, zdali se členským státům podaří, eh, podaří mm, ten, ten shift eh, v zadlužování, zdali zpomalí své zadlužování nebo jej zcela, zcela zastaví. To bych řekl, že je kardinální otázka, otázka dneška a proto bych se vás spíš chtěl zeptat na váš pocit, na, vaše, na vaši emoci, když jste předsedala eh, ECOFINu. Jaký máte dojem eh, těch národních reformních programů, které přicházely, eh, přicházely do Bruselu, které byly kontrolovány? V jaké kvalitě přicházely? Jakou ochotu jednotlivé členské státy předváděly v tom, aby odkryly svoje, svoje rozpočtové plány? Eh, jste optimističtější nebo skeptičtější, mohli, mohli použít eh, toto slovo. A potom jsem si tady udělal poslední poznámku, která možná zase souvisí eh, třeba i s našimi ideovými rozdíly, ale já mám dojem, že za toho půl roku zrovna vy byste mohla dopsat jednu zajímavou kapitolu do školy, školy veřejné volby nebo do ekonomie školy veřejné volby, protože toho jste byla půl roku přesně v Evropské unii svědkem. Já vám děkuji a přeji vám vše dobré. Tak úplně na začátek děkuji vám za velmi milá slova. Je rozhodně důležité hovořit o tom, jak instituce spolu komunikují jakým způsobem eh, se odměňují vlastně eh, například tak, eh, jak jste vy teď učinil. Jaké jsou mé zkušenosti? Všichni se hodně angažují. Politici jsou sice politici, ale zároveň jsou také lidé. A my v radě vnímáme všechny zúčastněné aktéry jako lidi, kteří jsou ochotni přijmout odpovědnost za to, co dělají. E, ten úplně první ECOFIN, tomu jsem předsedal vlastně teprve druhý den ve své funkci jako ministrině. Byli tam ministři hospodářství, ministři financí a e, oni mají a měli do značné míry takový dojem, že drží hospodářství svých zemí e, v rukou, a e, v podstatě e, odpovědnost za ně budou brát e, Evropa a národní parlamenty. Samozřejmě je to debata velice, velice obsáhlá. Faktem je, že jedna z hlavních silných stránek Evropy je její stránka nejslabší. Máme tisíce let dějin, kdy se různě přelévaly hranice jednotlivých zemí do jiných, kdy byla válka, mír a tak dále. Pořád se to střídalo. Máme zde různé politické koncepty. Nicméně vzhledem ke všem tě, těmto nedostatkům a vzhledem k tomu, k té, k té veškeré umírněnosti nebo naopak ukvapenosti, kterou vidíme z různých stran, zde je odpovědnost, která nám pomáhá překonat tu propast mezi evropskými závazky a národní zodpovědností. Nechci působit jako vizionářka, ale myslím si, že je důležité, aby zde byli zodpovědní politici ve všech členských státech a aby tito měli pocit, že oni musí jednat proto, aby jejich země byla v lepší situaci v budoucnu než je dnes. Faktem je, že současná situace je kritická a jenom tím, že se bude hovořit příští čtvrtek a pátek o bankovní unii, se nic nezmění. Věci se začnou měnit až tehdy, kdy politici přijmou odpovědnost. A to tedy jak na evropské úrovni, za tu finanční stabilitu a tak dále, tak dále, tak i na úrovni národní. Děkuji. Už bychom pomalu měli končit. Mám tu ještě tři lidi na seznamu každý já navrhuji, abychom si vyslechli vaše dotazy naraz a poté poprosíme paní ministraně, ministrině, aby odpověděla. Je tu eh, Marian Tysonová, Diogo Fejo a Astrid Loling. Takže Marian, prosím. Mám to vzít? Děkuji, mnoho, <laughs> děkuji mnohokrát, paní ministrině, paní předsedkyně. Uh, Sdílím obavy kolegů, to se odbává a vlastně odrážíš na eh, kladených otázkách. Chtěla bych se konkrétně eh, vyjádřit tomu CCTB konzolidované mm, daňové eh, za konzolidovanému daňovému výměru. A potom e, my víme, že tady došlo k velice e, ctižádostivě zprávě, která byla přijata v naší sněmovně. Nebylo to jednoduché, ale nakonec se nám to podařilo, protože se, že se nám podařilo dohodnout, měli jsme vůli dohodnout se ale je třeba, aby se v, v pracovní skupině ještě na tom pracovalo a víme, že tady se jedná spíše o technické záležitosti, jak se bude tento konzolidovaný daňový základ propočítávat a jak bude vypadat tato metoda eh, rozdělování. To se teď jako odsouvá stranou. Co od toho čekáte? Domníváte se, že tady bude moci eh, dospět k dohodě, e, možná, že ne se 27, možná s méně státy. A teď k tomu čupeku. E, o to jsme mohli uzavřít tady v parlamentu v červnu. Škoda, že pod dánským předsednictvím jsme k tomu nevedli žádné debaty, ale přece jenom jednu otázku. Měli jste k tomu nějakou neformální poradu na radě nebo ne? A za druhé, máte nějaké konkrétní návrhy pro nás, jakým způsobem bychom měli postupovat v trialogu, abychom dospěli k dobrému výsledku. Děkuji vám. Okay, um, Diogo. Dobře, Diogo, prosím. Děkuji mnohokrát. Paní ministrině, Nejprve dovolte, abych vám srdečně poblahopřál za, sprá- za práci předsednictví. Také vám chci poblahopřát e, ke způsobu, jakým jste udržovala vztahy s Evropským parlamentem. Doufám, že to v budoucnosti bude pokračovat. Mm, rád bych vám položil dvě otázky. První otázka souvisí s bankovní unii Rád bych věděl, jaké místo tato diskuze zaujala v posledních měsících, ehm, protože se hovoří o přímém dohledu nad bankami. A je tady ta otázka týkající se EBA. Zda tedy to má řídit EBA anebo Evropská centrální banka. Já bych rád věděl, co si o to myslíte. Pak bych také rád věděl, jak hledíte na stresové testy EBY, co se týče analýzy španělského bankovního systému. A další otázku, kterou bych rád ještě navázal, ta je v souvislosti s hospodářskou a měnovou unii, eh, která se stále více stává určitou rozpočtové a bankovní unii. Znamená to, že se pohybujeme směrem k velice politicky nasměrované Evropské unii a mm, lze očekávat, že budou uskutečňovány první konkrétní kroky. Astrid? Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, paní ministr ministrině. Já původně <laughs> přicházím z jedné z těch dvou velmocí, na které tady udělal narážku pan Gigold, které blokují reformu směrnice o fiskalitě. Přece jenom bych ráda uvedla věci na pravou míru. Za prvé, ve většině členských států se zdaní zdroje. Například v Německu. Německo má dohodu se Švýcarskem, chtějí dohodu na základě zdaňování zdroj, u zdroje. A e, některé členy to nedělají. Proč? bychom ale to nemohli udělat my mezi jednotlivými členskými státy v Evropské unii, toto zdaňování zdrojů. A co se týče Evropy dvojí rychlostí a co se týče zdaňování finančních transakcí, já si myslím, že tak, jak to navrhla komise, ale vy jste řekla, že vlastně bychom mohli postupovat krok po kroku, tak jak to bylo navrženo, protože ale že to zna, sebou ne, domnívám se, že to by sebou neslo velké nebezpečí delokalizace finančních prostředků. v Evropě v Evropě nemáme žádné zkušenosti ke zdaňování evropských transakcí, ale dovolte, abych jenom potrhla na to, na co upozornil již pan Gozes, co se týče postoje Rady ministrů. Kdyby bývala Rada přijala návrhy Evropského parlamentu k Sixpacku, už bychom bývali mohli skončit se vším před červencem v roce 2011. Členské státy to nechtěly, my jsme to chtěli si vynutit. Eh, tuto hospodářskou zprávu, ale rada prostě se snažila pořád ještě to odalovat určité měsíce a navrhovalo se zase něco pro náhražku toho, co jsme chtěli my takže nebylo možno pokročit eh, ku předu. Možná, že bychom nedospěli úplně k tomu fiskálnímu balíčku, ale mohli bychom bývali pokročit eh, prostě v rozvoji finanční politiky a býval by například ten sixpack mohl vstoupit v platnost již dávno. Chtěla jsem se vás zeptat, eh, co si myslíte o ratifikaci fiskálního paktu, protože je tady celá řada zemí, které ho nepodepsaly anebo kteří říkají, že to bude třeba učinit před prvním červencem, protože určitý ochranný val by prostě musí vstoupit, musí začít mít svou působnost. Ale dověděla jsem se, že dokonce před prezident spolkov, kdyby že státní prezident Spolkové republiky Německo řekl, že pakliže předseda Spolkové rady a Spolkového sněmu nedají své podpisy a svůj souhlas k fiskálnímu paktu, Spolkový prezident Německo ho nepodepíše před 1. červencem. Jak vy na to hledíte? Well, on the, uh... Pokud je o CCTB, tady jsme pokračovali v analýze a snažili se pochopit plné dopady tohoto návrhu. A myslím si, že důležité při tom, že se snažíme dosáhnout pokroku, je, aby každá země přesně věděla, co to přinese. Možná jde o náš nedostatek, ale my jsme skutečně shledali, že je to velmi komplikovanou záležitost. A zaměřili jsme se na analýzu, kalkulace společného daňového základu z hlediska jednotlivého podniku, protože jednotlivý podnik to, to nemá pouze jednu podobu, může, může to mít celou řadu podob. Naštěstí celá řada podniků v Evropě funguje přeshraničně. A já si myslím, že ještě předčasné říkat, kdy to bude přijato, ale pracuje se na tom. A ano, je to sice věc eh, velmi odborná a domnívám se, že ta odborná technická analýza je nutným předpokladem eh, pro politický kompromis o celém návrhu. Pokud jde o dvojbalíček, myslím, že nejsem v pozici něco navrhovat Evropskému parlamentu, ale myslím si, že tyto dva návrhy jsou velmi konkrétní, velmi praktické konkrétní návrhy, jak postoupit ku předu v oblasti hospodářského řízení a zprávy. A z té diskuse v radě důvod, eh, proč jsme eh, se dokázali tak rychle dohodnout, eh, jak jsem říkala, bylo to 21. února, bylo to proto, že to bylo snadno pochopitelné, pro jednou to nebylo nic velmi odborného, složitého. A e, kdybychom vše mohli e, přijímat e, takto, bylo by to velmi užitečné, protože pak by se věci skutečně posouvaly kopředu, přicházely by ty plány rozpočtu a země by mohly dostat lepší, kvalitnější doporučení. Já si myslím, že ještě příliš brzy na to hovořit o konkrétní instituci, konkrétním úřadu, pokud je o bankovní unii, protože jsme ještě neviděli žádný návrh ani obrys toho, jak by vypadaly jak vypadaly ty povinnosti a pravomoci toho evropského orgánu. Já mohu EBA jedině chválit. Velice rychle rozvinula svoji činnost a nemám žádný problém s tím vložit Eh, respektive důvěřovat zátěžovým zkouškám, které EBA provádí. Samozřejmě každá členská země by měla eh, vypracovat své vlastní hodnocení, ale v zásadě si myslím, že toto bude fungovat. Je velmi eh, komplikované říci, pokud není tady zavádíme rozpočtovou bankovní unii, zda to přejde v politickou unii. Já bych řekla, že eh, do toho velmi vstupuje v politika. Některé země říkají, chceme združení dluhu, jiné říkají, dobré, ale v tom případě potom my chceme mít rozhodné slovo, pokud, eh, pokud je vaši fiskální politiku. A já si myslím, že tato, eh, tato diskuse se vede ještě velmi energicky a předchází případnému případným návrhům další smlouvy a další Eh, rovině další fáze Unie. Pokud jde o srážkou daň, zdanění zdroje, eh, jsme v Evropské unii a domníváme se, že otevřenost a výměna informací jsou lepší přístup než zdanění u zdroje. Proto se snažíme prosadit směrnici o zdanění úspor a snažíme se získat eh, vyjednávací mandát. Domníváme se, že srážková daň za zdroje je až to druhé nejlepší řešení. Dále pokud jde o ratifikaci fiskálního kompaktu, já samozřejmě mám, já samozřejmě respektuji vnitrostátní postupy, také národní parlamenty by do toho měly hovořit a musí být dodrženy jejich pravomoci, pokud je o fiskální kompakt. Já se domnívám, že fiskální kompakt je velice dobrý a zároveň pragmatický nápad, eh, protože v zásadě se tam říká, že to, eh, co slibíme v EU, budeme provádět také skutečně doma, protože doma má vždy prioritu vnitrostátní legislativa. A já se domnívám, že fiskální kompakt, kompakt nese mnohem větší koherentnost do eh, fiskálního řízení a zprávy, protože se zaměříme na to klíčové v paktu růstu a stability. Já se tedy domnívám, že fiskální kompakt je vlastně nové pojítko mezi národními parlamenty, evropskými institucemi a našimi snahami o prohloubení hospodářského řízení a zprávy. Ještě jednu věc na závěr. Pokud bych mohla něco zkázat nadcházejícímu předsednictví, bylo by to asi, aby vedlo nejenom formální, ale také neformální diskuse s Evropským parlamentem, protože se domnívám, že Evropě můžeme velmi prospět, pokud nastavíme otevřenější eh, vztah mezi radou a parlamentem založený na důvěře. Já vám mnohokrát děkuji, velmi jsme si za dánské předsednictví cenili spolupráce s vámi v uplynulých šesti měsících. For... Děkuji mnohokrát, děkuji za to, eh, že jste nám věnovala téměř o čtvrt hodiny více oproti plánu. Ráda bych ještě využila této příležitosti a řekla, že máme za sebou mnoho obtížné, eh, komplikované práce eh, na věce, které připadají našemu výboru. Někdy jste museli dokončovat něco, co bylo započato dříve, některé věci nebylo možné dokončit za vaše předsednictví a budou tedy předány kyperskému předsednictví, ale takový je život. Myslím si, že to Eh, mě eh, rozhodně nějak nevypovídá o kvalitě eh, jednotlivých předsednictví. Nemusíme fungovat podle šestiměsíčních období. Samozřejmě hezké si udělat určitou bilanci, ale myslím si, že především je důležité přijímat kvalitní legislativu. Vidím jste také některé vaše zástupce, kteří se se mnou, kteří se mnou byli v úzkém kontaktu v rámci různých trialogů. A Samozřejmě do konce vašeho předsednictví nám zbývají ještě další trialogy a v každém případě vám se na ně těším a přeji vám mnoho štěstí. Okay. I'm sorry that uh, we... Tak jo, eh, je mi líto, pauzičku nelze, už máme spoždění podle programu kolegové. Takže jdeme na to, pokračujeme v našem zasedání. Next point on... Další bod na pořadu jednání se týká stanovení akčního programu pro oblast daní v Evropské unii na období 2014 až 2020. Spravodajem jsem já. A rád bych vám podal aktuální informace o tom, jak to vypadá s legislativním procesem v této věci. Jak asi víte, proběhla konference předsedů 16. května v Evropském parlamentu, kde se potvrdilo oddělení zprávy Fiskus do dvou legislativních eh, zpráv Fiskalis a CLA. Toto rozhodnutí bylo založeno na rozhodnutí na návrhu výboru Econ a IMCON. Pak Máme eh, interní memorandum Rady Evropské unie, což je dokument, který rovněž potvrzuje rozhodnutí předsednictví rozdělit tuto zprávu na dvě legislativní zprávy. Pak zde máme stanovisko výboru pro rozpočet, Eh, které se vyslovuje pro rozdělení této zprávy na dvě legislativní zprávy, tedy pro fiskális na jednu stranu a pro cla na straně druhé. Rád bych vám připomněl, že závěry zprávy přeskumu v polovině období byly velmi pozitivní a je potřeba poblahopřát komisi ke způsobu jakým eh, program Fiscalis na období 07, pardon, 08 až 0 až 13 a program Procla fungoval, jakým způsobem je komise implementovala. Zprávu máte před sebou. Teď tedy k obsahu zprávy máme navrhnutých 61 pozměňovacích návrhů, 39 jsou technické návrhy, které se týkají eh, oddělení, rozdělení zprávy eh, z komise, to znamená z toho fiskusu na fiskális a cla. Eh, my si také vyslechneme zástupce komise v, ve věci aktualizace tohoto tématu na půdě komise. Pokud jde tedy o to rozhodnutí Evropského parlamentu a rady. Z 61 pozměňovacích návrhů je tady 39 těch technických, eh, jak jsem právě řekl. A pak je tu 22 řekněme, eh, obsahových pozměňovacích návrhů, ke kterým bych se rád vyjádřil. Vítáme návrh komise na rozšíření programu Fiscalis na kandidátské a přistupující země, a na potenciální kandidátské země a partnerské země v rámci evropské politiky sousedství, pakliže dojde ke splnění určitých stanovených podmínek. Ovšem, chceme tuto spolupráci omezit a zaměřit pouze na boj s daňovými úniky a daňovými podvody. Vzhledem k omezeným prostředkům, které tento program má k dispozici, a vzhledem k tomu, že program Fiscalis se spíše zaměřuje na vnitřní spolupráci. Komise rovněž navrhuje možnost zahrnout sem e, odborníky z vnějšku, například úředníky třetích zemí nebo zástupce mezinárodních organizací. A my si myslíme, že tento návrh bychom podporovat neměli, protože fiskális by i nadále se měl zaměřovat hlavně na spolupráci národních daňových úřadů a e, nepodpoříme to také proto, že budeme mít e, v příštím víceletém finančním rámci omezenější rozpočet. Vítáme návrh komise v tom smyslu, že fiskális bude harmonizován s existující a budoucí legislativou Evropské unie, tak, aby bylo možné podporovat i aktivitu nové legislativy nebo nových programů EU, například vzájemná pomoc pro získávání eh, získávání eh, poplatku na daní, například zcela z jiných zdrojů. Rovněž eh, se zabýváme projektem CCCTB, zdaněním energie a tak podobně. Pokud jde o rozpočet, návrh komise uvádí číslo. Bylo to 777,6, řekněme 778 milionů euro, které se rozdělí mezi cla a fiskális, ale my jsme navrhli, a je to i ve stanovisku rozpočtového výboru, že tento výbor by se neměl zaměřovat na to číslo v tuto fázi. A ostatně eh, v podstatě eh, s ohledem na postup v jiných výborech Evropského parlamentu, které se zabývají budoucími programy financování EU, tato zpráva se vůbec k návrhu rozpočtu nevyjadřuje, protože k tomu se budeme vyjadřovat v rámci jednání o víceletém finančním rámci 2014 až 2020. Takže čísly v návrhu komise e, pracujeme pouze jako s indikačními částkami. Pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, zde podporujeme návrh komise, ve kterém se uvádí, že prováděcí pravomoc bude eh, na straně komise a že bude eh, přijímán roční program v souladu s eh, procedurou uvedenou v nařízení o pravidlech a obecných principech týkajících se kontrolních mechanismů členských států provádění prováděcích aktivit ze strany komise, provádění prováděcích pravomocí, pardon. Všem na druhou stranu si myslíme, že návrh komise by měl poskytovat klíčové, by, mě, by měl být podpořen pakliže v něm budou obsaženy v právním textu klíčové prvky a aspekty, například rozdělení finanční obálky, Eh, zaměření na jednotlivé oblasti programu a že zde bude i jasně definovaný seznam cílů, které budou zohledňovat ehm, zájmy evropských daňových poplatníků, nikoli pouze zájmy daňových úřadů jako takových. Eh, stanovisko rozpočtového výboru jsme už obdrželi. Já jsem se účastnil rozpravy v rámci rozpočtového výboru, pokud je o toto stanovisko. A rád bych vám sdělil, že rozpočtový výbor eh, chce odkazovat na usnesení z 8. června 2011 o investicích do budoucnosti, o novém víceletém finančním rámci pro konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu. Je to v podstatě odkaz na zprávu Šure. Také Rozpočtový výbor zdůraznil nutnost boje proti eh, daňovým podvodům, takzvaným daňovým optimalizacím a daňovým unikům. To ve své zprávě také navrhujeme. Hovoříme o tom, že tento program, který byl velmi úspěšný a velmi efektivní, podle tedy přeskumu v polovině období, že by se tento program eh, daleko více zaměřil právě na toto téma boje s daňovými úniky a boje s daňovými podvody. Pak je zde další návrh z rozpočtového výboru, e, to se týká výkonnostních indikátorů. My v podstatě upřednostňujeme mít celou sadu indikátorů, tak abychom mohli e, řádně hodnotit úspěšnost celého programu. To je z mé strany vše. A e, Teď je otázka, jestli bude hovořit komise. Já si myslím, že by nejprve měli hovořit stínoví zpravodajové. Eh, první bude pan Huang Ling za socialisty. Merci. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je třeba především eh, si nejprve blahopřát k tomu, že konference předsedů přestoupila na společný požadavek našeho výboru a výboru IMCO s cílem rozdělit cla a fiskalitu a rozdělit to na dva samostatné programy, jako tomu bylo v minulém období. Chci také přivítat eh, práci kolegy Stolojana, který z mého pohledu to vede správným směrem. U tohoto programu jde v zásadě o, o podporu eh, lepšího výběru eh, daní Eh, daňovými orgány 27. Vzhledem k tomu, že rozpočty jsou dnes velmi napjaté. Fiskalis tedy v tomto ohledu má hmatatelným a měřitelným způsobem usnadnit boj proti podvodům a daňovým unikům, ale také proti některým eh, praktikám optimalizace, které využívají nedostatku eh, v harmonizovaném rámci Unie. a e, podporujeme e, naprosto ducha literu pozměnce návrhu číslo 8 zpravodaje. Pokud je o záměr zpravodaje e, zapracovat, zapracovat určité záruky do návrhu komise, pokud je o prostředky vyčleněné na tento program, tak toto považuji za chválihodné. Ještě na závěr bych rád připomenul, že z našeho pohledu spolupráce v fiskální oblasti, v oblasti Eh, vzhledem k tomu, že eh, počítáme eh, tady do budoucna s prohlubující se harmonizací, já si myslím, že toto bychom měli mít na paměti. Děkuji. Pan Wolf Klinc, prosím, za liberály. Děkuji mnohokrát, také já bych rád poděkoval panu zpravodaji za jeho předloženou zprávu. Nechci se teď dlouze zaobírat tím, proč eh, skutečně jsme pro separátní pojednání v IMCO a v EKONu eh, tohoto návrhu, který komise předložila eh, jako jeden, vlastně už jste to vysvětlil vy, a také sociální demokra- kolega ze sociální demokracie. Je tomu tak, že by to nemělo smysl tady prostě etablovat společnou oblast daní a cel, protože to se ještě neetablovala. A měl bych otázečku k tomu dobrému hodnocení poločasu, v poločase. To nejsem schopen posoudit, ale mám pocit, že ať dopadne to hodnocení jakoliv dobře, skutečností je, že stále ještě máme velké problémy při boji proti daňovým únikům a daňovým podvodům a to e, v obou, jak v oblasti daně z příjmu, tak v oblasti e, zda, cel, e, daň z, daně z příjmu, pardon, z právnických osob. Co se týče snah, to je jasné. Eh, v tom je zpráva v souladu, ale vlastně ještě není zcela v souladu to, co by mělo být výsledkem těchto snah a musíme rozlišovat mezi legálním daňovým chováním, to znamená to, co je v souladu s právem, ale přesto může být škodlivé pro určité členské státy, protože se využívá prostě daňových eh, mezer. A Musíme se tedy pokousit nejenom potírat to skutečně nelegální, ale také eh, pos, po, lepší spoluprácí uzavřít, zamezit těm daňovým mezerám. A eh, myslím si, že jsme ještě nedosáhli takového pokroku, který si přejeme. Ty se tady zmínil 39 pozměňovacích návrzích, které se týkají nezbytných technických změn na základě rozdělení eh, tohoto projektu mm, na ty dvě eh, části. K tomu se nechci blíže zmiňovat, ale teď ještě k podstatě. Tady se navrhuje i z důvodu nákladů, možná co se týče přístupu programu pro externí experty, to stěžit, aby to měli tady těžší. Z důvodu nákladů je to pochopitelné, ale zdali je to opravdu tak smysluplné, to se nejsem jist, protože tak zvaní externí experti samozřejmě mohou přinést nové pohledy na věc a mohou také přispět možná k novým alternativním řešením, tudíž nevím, zda bychom tak měli kategoricky říkat ne tady. A teď k bodu, který se týká rozpočtového rámce vy jste uvedl, že se domníváte, že v současné době to číslo 777 nebo 778 milionů jak bych to měl říci, eh, bychom neměli tak konkrétně podprozovat, že bychom to spíš měli přenechat vyjednávání o finančním rámci ale nejsem si tak jistý, že bychom neměli mít odvahu k tomu jmenovat alespoň jedno číslo. Možná, že to číslo by mohlo být klidně nižší než to, co se navrhuje tady, ehm, protože jinak se vydáme v šanc nebezpečí, že nevíme, co z toho vzejde právě, protože ten program rozdělíme do dvou aby prostě to pak mělo odpovídající výši prostředku. Tady bych ještě tedy požádal o to, popře, o to abyste o tom popřemýšlel. A poslední věc, mám plné pochopení pro to, když tady komise stejně jako v dalších oblastech se neustále pokouší vytvořit jaksi akce schopnost prostřednictvím aktů v, déle, v přenesené pravomoci. Ale musíme dávat pozor, kam až v tom půjdeme. Když se podíváme na diskuse v nejrůznějších oblastech, tak vidíme, že tyto akty v přenesené pravomoci jsou velice extenzivně vykládány, interpretovány a měli bychom tady dávat pozor. Thank you, Mr. Klin. Děkuji, pane Klinci. Nyní dávám slovo panu Filipu Lambercovi. Lambertovi, myslím, že to jsem já. Dobrý den, dámy a pánové. Eh, děkuji zpravodaji. Eh, jsem rád, že máme jasno v tom, že rozdělujeme ten program v ty dvě složky, to znamená tu daňovou a celní. Pokud je o nás, my samozřejmě jsme si vědomi toho, že jde o hodnotný program, prosazujeme spolupráci v daňové oblasti eh, a jsme pro daňovou unii. Ehm, a zejména eh, podporujeme 7, 8 a 22 hledně daňových úniků tyto poznací návrhy. Domníváme se, že jeden z aspektů, kde by ten program mohl eh, pomoci zlepšit transparentnost u věcí, které nejsou sice předmětem legislativy, ale jsou mi důležité v praxi. A, a to jsou rozhodnutí v daňových eh, záležitostech, protože eh, často zejména u podnikové daně jsou důležitá jednotlivá rozhodnutí, která ovšem výrazně utvářejí daňovou politiku eh, v řadě členských států. A domníváme se, že tady by možná mohlo jít o, o dobrý nástroj pro zlepšení transparentnosti. A v, v zásadě bychom měli přimět eh, daňové orgány, aby, eh, si navzájem, aby se navzájem informovali o rozhodnutích v daňové oblasti. Pokud chceme zlepšit spravedlnost a efektivnost výběru daní, pak se domníváme, že transparentnost tomu napomůže. A naopak eh, netransparentnost eh, poškozuje celý systém, nejenom eh, objem vybraných prostředků, ale také vlastně zodpovědnost celého mm, systému vůči občanovi. A ještě poslední věc, poslední, pozměňovací návrhy, které se snaží akolovat část rozpočtu na určité činnosti. My nejsme principálně proti, domníváme se, že by bylo dobré mít jasnější celkový přehled o tom, jak to chce bezpravdé uchopit a také lepší argumentace, proč tady 30%, tady 20%, jinde 10%. Celkově tedy eh, souhlasíme eh, s předloženými eh, podněty, ale rádi bychom znali ještě podrobnější odůvodnění. Tolik od nás děkuji. Děkuji, pane Lambert. Pan Strejček, prosím. Předsedající, naše pozice Eh, k tomuto materiálu se také velmi významně zjednodušila tím, eh, že byl rozdělen na, eh, na daně a cla, že tyhle ty záležitosti byly odděleny, čili to, tohle to nám velmi zjednodušilo pozici. Myslím si, že v tomto pohledu je i náš celkový pohled velmi blízký vám, kteří jste přede mnou mluvili. Dvě další poznámky k tomu, Eh, se vztahují eh, samozřejmě k daňovým únikům, eh, tak jednak řeknu názor, který ode mě tady často slyšíváte nebo slyšíte. My si zaprvé myslíme, že daňové úniky jsou primárně, primárně důsledkem příliš vysokých daní a příliš komplikované daňové jurisdikce, ale to není, to není obsahem projednávání, to není tématem projednávání dnes, tudíž chceme říci, že, že i my si jistě přejeme, aby Eh, abychom mohli jaksi přispět k boji s daňovými, s daňovými úniky. Eh, považujeme je za škodlivou součást, eh, součást ekonomického chování a tudíž nemáme žádnou ambici se proti tomu právě v této zprávě stavět. A pak je tam druhá poznámka, která je možná hodně, mm, hodně v linii s panem kolegou Lambercem, který teď odchází, to nevadí. Uh, Eh, my bychom si představovali tu konkrétní částku, tak jak je tam, tak jak je tam vyčíslená, zdali by bylo možné ji mm, lépe specifikovat. Možná, že pan kolega Klinc má i pravdu v tom, že eh, snad eh, není nutné tam tu částku explicitně vyjadřovat. Nevím, jak to, jak to přesně říci. Možná, že tady tuhle tu záležitost bychom chtěli lépe vyjasnit. Třeba to vyjasnění eh, pomůže i zjednodušení naší pozice. Jinak mám dojem, že pane, eh, pane zpravodaj, jste na tom udělal kus práce. Děkuji. Pan Nikolas Chuntis je přítomen. Eh, promiňte, pan eh, Šuntis se dnes nemůže účastnit, eh, ale nepřipravil pro mě nic, takže se dnes za naši frakci nemohu vyjádřit. Dobrá, děkuji. Já navrhuji, abychom nyní dali slovo zástupci komise. Pan Josip Daskelu, prosím. Děkuji, pane předsedající. Za prvé komise by ráda poděkovala zpravodaji a stínovým zpravodajům za vaši eh, podporu eh, pokračování, k pokračování programu Fiscalis v období 2014 až 2020. Vzali jsme na vědomí rozhodnutí konference předsedů parlamentu s tím, že parlament se přeje rozdělit eh, původní návrh programu Fiskus. Komise se i nadále staví proti tomuto rozdělení. protože struktura programu je vyjádřením eh, snahy zjednodušit eh, situaci u výdajových programů eh, v příštím, příštím víceletém finančním rámci. Nicméně z pohledu komise rozhodnutí eh, konference předsedů, tady komise by chtěla eh, připomenout svůj eh, právo iniciovat legislativu a vyjadřuje svůj záměr brzy, brzy předložit změněný návrh, který bude mít podobu dvou legislativních textů, s tím, že poté bude, může, bude možné obnovit, obnovit diskusy a jednání v parlamentu i v radě. E, Taková je tedy pozice stanovisko komise. Rád bych se ještě vyjádřil k tomu, co zde e, dnes zaznělo. Dovolím se vám poskytnout několik předběžných informací. Za prvé, účast kandidátských zemí a potenciálních kandidátských zemí na programu je rozpočtově neutrální pro program Fiscalis, nemá to tedy žádný dopad, to bychom měli vědět. Dále Účast externích poradců, s tou se již počítá v aktuálním programu. E, provádí se to ad hoc ve výjimečných situacích a e, dopad na rozpočet je minimální, prakticky nulový. Ale otevírá se zde celá řada možností v případě odborného poradenství, tedy od externích poradců. Pokud jde o jednoletý pracovní program, chci říci, že Tady jde o prováděcí opatření, nikoli o akt přenesené pravomoci, jde tedy o odlišný přístup. A pokud je o konkrétní stanovení rozpočtu na jednotlivé kategorie činností v novém programu, tady bych rád uvedl, že komise by podpořila, pokud by byly indikovány eh, eh, kategorie v tom jednotlivé kategorie činností v rozpočtu eh, pro jednoleté pracovní programy, ale nepřipadám vhodné zakotvit to již v samotném legislativním aktu, protože by to šlo proti eh, principu flexibility, který byl eh, vyzdvižen v tom eh, hodnocení v polovině období. Tolik tedy od nás, pane předsedo. Je zde ještě někdo, kdo by si chtěl vzít slovo v této věci? Pokud ne, dovolte, abych vás informoval, že podle mých zkušeností a pokud vím, víceletý finanční program či rámec eh, na leta 2014 až 2020 eh, bude znamenat eh, snížení částek. Již víme, co komise navrhla, jak to komise navrhla. A u tohoto programu hrozí vysoké riziko, protože jde o ten typ programu, kde je možné seškrtat částky v rozpočtu, pokud to srovnáme například se škrty u SZP nebo ve fondu soudržnosti a podobně. U tohoto programu je to snažší. Proto budu spolupracovat se stínovými zpravodaji na tom, jak zaručit dostatek finančních prostředků na tento program. Tak byl zaručen kvalitní výsledek. Eh, po zelní komise na základě článku 53 jednacího řádu chci sdělit, že Ekon musí odložit projednání této věci do doby, kdy komise předloží nový návrh. Sekretariát bude informovat členy výboru o dalších krocích písemně. Uvidíme tedy, s čím přijde komise a poté stanovíme novou lhutu pro pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát. Nyní se podívíme na další bod našeho dnešního pořadu jednání. je jim návrh na řízení Evropského parlamentu a rady ohledně společné evropské právní úpravy prodeje. Naší zpravodajkou je Marian. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, to je stanovisko. Pane předsedo. Jak vypadá začátek této práce. Bylo to na základě sdělení komise, která konstatovala, že tady existují rozdíly v právu prodeje v jednotlivých členských státech, což je určitá překážka vnitřního trhu a proto tady komise navrhuje jednotnou úpravu pro odstranění těchto překážek. Důsledkem by bylo, že co se týče obchodníka, protože se vždycky jedná také o sm- právně smluvní vztahy mezi spotřebiteli, zlepšilo by to bezpečnost, právní jistotu spotřebitelů, protože by tato úprava doznala lepší ochranu spotřebitele, byla by tady lepší nabídka produktů za levnější ceny, jakož lepší nabídka služeb za levnější ceny v přeshraničním prodeji. To je vlastně eh, ten centrální bod v dokumentu komise. Ne tedy, že by se snad měnilo právo prodeje a harmonizovalo se právo prodeje v členských státech. Nikoliv eh, v, v národním právu členských států má být zavedeno sekundární právo, čili alternativní možnost kterou lze použít jako obci, jako alternativu při určitém druhu přeshraničních prodejů. Jak říkám, je to alternativní dobrovolný nástroj. Členské státy se nemusí proto rozhodnout, ale týká se to i spotřebitele. Existují-li ty smlouvy B, typu B2 a C, musí k tomu spotřebitel dát svůj souhlas, aby byla smlouva uzavřena tímto způsobem a aby bylo možno využít těchto smluvních ustanovení. O jaké oblasti se jedná, je to přeshraniční prodej, to je důležitý prvek. A tady máme, e, a jedná se o přeshraniční prodej movitých hmotných statků, o, o prodej digitálního obsahu a o smlouvy o poskytování služeb vázajících podnikatele a spotřebitele typ B2C anebo dva podnikatele, přičemž jeden z partnerů musí být malým a středně velkým podnikem. B2B, tedy členské státy mají možnost rozšířit tuto působnost, ale to už není teď v naší jaksi kompetenci, to není naším úkolem. Já jsem zahrnula tady názory zpravodajk, ještě jsme neměli příležitost vést výměnu názorů. Pokusila jsem se tedy nejprve to všechno dát na papír, abychom měli základ pro diskuzi v ekonu a díky pozměňovacím návrhům to potom můžeme vylepšit, aby velká většina tohoto výboru mohla s tím vyslovit svůj souhlas. Kde leží stěžení body, kde? jak se postavíme ke stanovisku. Musíme to vědět, naše kompetence jsou omezené a nemůže být, že bychom tady prostě nahrazovali práci právního výboru nebo práci IMKA. Nesmíme se ztrácet v detailech, to není naší úlohou. Čili eh, nám se tady jedná o hospodářské dopady tohoto návrhu a o posouzení toho, v čem může spočívat přidaná hodnota této smlouvy, jak pro podniky, tak pro spotřebitele. Myslím si, že teď nemusíme postupovat článek po článku a proto jsem se v návrhu omezila pouze na kapitoly. Mám tady úvod, kde jsou definovány jaksi obecné zásady a Máli existovat ještě větší předná hodnota, možná, že bychom to mohli technicky lépe rozdělit. Domnívám se, že výbor IMCO a právní výbor eh, se tím budou zaobírat, ale to není naší úlohou. Jak jsem postupovala, co se týče obsahu, konstatuji, že komise je přehnaně optimistická. Potud že existují ještě překážky na vnitřním trhu, zejména v právu prodeje, ale také zastávám názor, že komise při odstraňování těchto, důsled, těchto překážek, komise to jaksi přehání s hodnocením dopadu. Ale musíme přesto na tom pracovat, protože my si přejeme fungující vnitřní trh, a který zlepší ekonomickou situaci, který zlepší odstranění překážek a proto nahlížíme na toto sdělení komise pozitivně. In verhouding staat tot de kwaal die we proberen te bestrijden. En... A e, potom se musíme podívat také na to, kolik to celé bude stát. Cena tohoto nového systému nesmí být dražší, než kdybychom zachovali stávající systém a ty, kteří, ti, kteří se budou rozhodovat pro mm, eventuální využití tohoto systému, eh, to samozřejmě musí mít nějaké výhody pro ně, jinak se proto nerozhodnou. Jak budou vypadat ty systémové náklady? Máme tady i další aspekty. Teprve nedávno, vlastně minulý rok, byla schválena směrnice o právu spotřebitelů, která musí být ještě implementována v členských státech. A vlastně ta vstoupí v platnost až po volbách do nového Evropského parlamentu v roce 2014. A to vše musíme mít na paměti, když se zaobíráme tímto návrhem. Máme tady dva návrhy ještě pro online řešení sporů, pro mimořodní, mimosoudní řešení sporů. I to je důležité. Ale eh, vlastně tyto kapitoly ještě ne, o, nebyly uzavřeny. A pak se jedná ještě o nařízení Řím 1, kde se jedná o mezinárodní právo soukromé a v ustanovení o převodu vlastnictví je napsáno, že vlastně Článek 6 má být přehodnocen v roce 2013 eh, a to je článek zaobírající se právě vyplývajícími ze spotřebitelských smluv. I v případě, že kontrahent se rozhodne pro určitý případ práva, každopádně platí pra, o prodeje konkrétního státu, kde došlo k uzavření smlouvy. Otázka je, jak se to bude vyhodnocovat. A když se tím chceme obsahově dále zaobírat, tak vidíme, že tady zatím stojí velký otazník. E, jak tedy se to má s článkem 6 nařízení Římu 1 a jak tento článek může být přivést v soulad s tímto návrhem přeshraničního prodeje? když tento prodej by měl mít tedy jaksi dobrovolný charakter, byla by to pouze obce, možnost, alternativa. Eh, my se snažíme o optimální harmonizaci práva prodeje. Ale to neakceptuje ani parlament, ani spotřebitel, aby tady existovaly nějaké rigidní smlouvy eh, ta smlouva nebo ten smlouvní vztah B2B e, nebo B, B2B, to je něco nového, ale je to dobré v případě, že se jedná o malé podniky. Protože oni stojí pod tlakem velkých podniků i pod tlakem spotřebitelů, takže nejsou právně příliš dobře chráněny, musí-li obchodovat s velkými podniky a jelá slabá pozice k vyjednávání, se často nesprávně odhaduje a myslím si, že tady musíme používat stejné dokumenty, jako používáme eh, v ochraně spotřebitelů. Eh, existuje taky rozdíl v pozici na trhu a tady je třeba prostě, aby byla i malým a středně velkým podnikům poskytována dostatečný právní pomoc i v oblasti smluvních vztahů. No, jak se to tady zapracovalo, to mohou vlastně vyslovit kompliment komisi, ale jiné vztahy tady nejsou řešeny. E, jistě to nemusíme řešit my, to je právní otázka, ale my se musíme ptát, zda by tedy lecos nemělo být lépe upraveno, protože větší hodnota návrhu komise spočívá přece v tom, že by měla existovat větší právní jistota. Takže rozhodneme-li se pro tento, rozhodne-li se někdo pro tento alternativní systém přes hraničního prodeje, musí mít právní jistotu, musí vědět, jak bude vypadat jeho právní situace, než e, zahájí přeshraniční prodej e, tohoto typu. A nebude-li všechno skutečně naprosto jasně definováno a transparentně tak eh, by tam mohlo dojít potížím a to by mohlo být drahé. A proto jsem zdůraznila ve své zprávě, že některé záležitosti nejsou ještě upraveny, ale že by upraveny být měly. A to by měla být práce komise. A potom existuje nějaký výbor pro finanční služby, to bylo vlastně zakotveno do zelené knihy na základě konzultací, které probíhaly. A potom tady jsou ještě dva důležité body. Eh, evropské modelové smlouvy. Tyto smlouvy očekávají skutečně ti, kteří to očekávají. To jsou profesní eh, organizace, mezioborové svazy já jsem konstatovala, protože, eh, pardon, zapomněla jsem tady uvést také organizace hájící spotřebitelská práva. A ty všechny od nás vyžadují Evropskou modelovou smlouvu tak, aby ji mohli všichni využívat a měli by zároveň právní jistotu. Komise spolupracuje se zástupci organizací na ochranu spotřebitele. Je to velice komplexní materiál a komise by učinila dobře a to je také práce celé řady nevládních organizací, aby e, komise organizovala určité tréninkové semináře, aby komise tento návrh velice dobře vysvětlila, tak aby tento předpis byl potom mohl být dobře uváděn v praxi. Pak tady je ještě několik specifických právnických otázek, ale to si myslím, že bychom mohli probrat na jedné z příštích schůzích, až budeme mít pozměňovací návrhy k článku 6 odstavec 2 nařízení Řím 1. Tam se jedná o ta nová práva prodeje. A pak tady existuje ještě určitý ta šedá oblast, kde se tak trochu koplítá, to je osmička a devítka patřičného nařízení. My nevíme, co se stane, když spotřebitel nebude souhlasit s aplikací a způsobností a nebude, tam není z toho jasné, jaké právo je tedy příslušné. Pane předsedo, Možná, že to bylo trošku velice technické, omlouvám se, ale to je prostě právní úkol a já jsem se pokusila to vysvětlit, co možná nejasní. a budou-li se mnou stínoví zpravodajové souhlasit, měli bychom se soustředit jenom o hospodářské aspekty, o ekonomické aspekty a neměli vstupovat do uh, právních záležitostí. Naar de reactie en de suggesties en de ideeën van Eh, těším se teď na vaše podněty a na podněty stínových zpravodajů. Děkujeme vám mnohokrát, paní Tyson. Teď stínový zpravodajové. Pan eh, Juan Knok, eh, ptám se, chcete něco říci za pana Presedu? Oui, merci. Ano, Děkuji vám, pane předsedo. práce, která byla vykonána paralelně nebo analogicky k právě týkající se fiskální problematiky a problémy poboček. Tady jsme přihlásili pozměňovací návrh proto, aby se zlepšila situace A <clears throat> já už jsem se dívala, promiňte, to byla moje osobní poznámka, pane poslanče. Pan poslanec hovořil k jiné zprávě, nevšiml se, co se projednává, hovořil k jiné zprávě. <laughs> A tak to ne, opravil ho pan Gozes, takže nic nemám. Okay. Pan Goze spraví tak konec. Dobře, jak to skončilo. For not uh, telling you exactly what... Tak, děkujeme. Omlouvám se, že jsem vám neřekl, o čem hovoříme, tedy, že to je ten návrh stanoviska. Víte, já jsem tak myslel, že jako eh, to sledujete. Pan Link, prosím. Also, liebe Kollegen. Milé, milí kolegové, pár krátkých připomínek. Všichni si vzpomínáme na to, že Mario Monti minulý rok udělal velkou zprávu pro předsedu komise týkající se vnitřního trhu a ukázal na to, že existuje celá řada nevyužitého potenciálu růstu, který je možno využít skutečně k završení vnitřního trhu a k usnadnění jeho fungování. Toto dodateč, tento dodatečný obční, čili dobrovolný projekt pro právo prodeje v doplnění stávající národní legislativy je prostředkem pro skutečné lepší možné využívání vnitřního trhu a proto je to velice mm, k uvítání a domnívám se, že je to smysluplný návrh, který doufejme brzy bude zrealizován a uskutečněn. Ale zda to bude fungovat, to samozřejmě nerozhodujeme my tady v parlamentu, nerozhoduje to ani rada, ani komise, ale to závisí zcela a jedině na podnicích a především na MSP a na spotřebitelích, zda budou ochotni eh, přestoupit na tuto bázi i když je třeba konstatovat jednu věc. Online eh, prodej rapidně vzrůstá. A zejména pro MSP je to samozřejmě enormní zátěž provozovat přeshraniční prodej a přizpůsobovat se prostě nejrůznějších a dodržovat nejrůznější zákonná ustanovení, protože se vždycky musí prostě vzít podporu expertů právních a to, tím jsou spojené další náklady. A bude-li tady tedy zaveden fakultativní nový režim, který by fungoval stejně ve, jak v celé Evropě, bylo by to rozhodně veliké usnadnění a proto je to nutno podpořit. Naprosto sdílím to, co řekla kolegyně Tyson, že v období provádění by se to mělo podpořit veškerými možnostmi školení a tak dále. A tady si myslím, že by komise měla toto považovat za svou povinnost zaškolovat v těchto záležitostech, aby to tedy, aby to nepřenášela, nedelegovala jenom na jednotlivé svazy, ale aby to eh, skutečně vedla ona centrálně. Je třeba, aby na centrálním místě bylo zabezpečeno, aby prakticky velké zprostředkování zkušenosti s tímto novým systémem bylo eh, skutečně dálo, dáno mm, jednotlivým subjektům k dispozici, aby se to potom nerozkouskovalo do nejrůznějších způsobů, jak se budou nakládat nejrůznější členské státy. Eh, když se podíváme, paní zpravodajka tady říkala něco o sedmi letech, komise o pěti letech, eventuálního hodnocení. Eh, je jasné, že se v praktickém použití vyskytne celá řada možná aspektů, na které ještě vůbec jsme ani nepomysleli. A možná, že tedy bude třeba to potom ještě dodatečně jaksi doupravit. A na základě toho se nejsem tak zcela jist, zda by bylo smysluplné eh, tu lhůtu definovat na sedm let. A když potom po sedmi letech konstatujeme tady, to není v pořádku, tady to neklape, tak zase prostě budeme něco upravovat a pak zase uběhne nějaké období a budeme mít prostě relativně dlouhou dobu, která by nebyla tak optimální a tomu bychom měli zabránit. Celkem tedy bych řekl, z naší strany pozitivní hodnocení, mohu jenom podpořit to, co řekla paní Tysonová na začátku. Měli bychom být velice opatrní s kvantifikování užívání. Já doufám, že to přinese svůj užitek, ale těch 27 miliard, o tom si dovolím pochybovat. Děkuji vám, pane Klinci. Teď má slovo pan Gigold. Momentálně nemám komentářů. Děkuji. Děkuji. Eh, pak je tu, zdali je tu pan Kamal nebo někdo za něj? Děkuji. Já se teď budu trochu vydávat za pana Kamala, pakliže dovolíte. Respektive tedy říkám to, co říká on, ne co říkám já. Chci zdůraznit, že ECR v plně podporuje záměr zjednodušení a zvýšení objemu přeshraničního obchodu. Jednotný trh je největší úspěch Evropské unie a musí být co nejvíce podporován. Ovšem eh, nevidím, jak toho má tento návrh dosáhnout, pakliže i spotřebitelské Organizace a eh, organizace biznisu jsou toho názoru, že takováto regulace ničemu neprospěje. V rámci IMKU, IMKA se hovoří eh, o tom hodnocení výkonnosti ze strany komise. Eh, data se využívají neadekvátně a používají se neadekvátní metodiky. To tedy říká pan Kamal. Já zde vůbec nevidím žádný důvod, proč by tento návrh měl být nějakým způsobem prospěšný. Pouze ovlivní podílníky společností. Realita je taková, že komise chce eh, tuto společnou legislativu zavést bez ohledu na to, eh, co prokázala studie dopadu. Předpokládám, tedy pan Kamal, že toto je opět jeden z takových těch prestižních projektů paní Redingové. Nejedná se tedy o promyšlenou legislativu. Pan Kamal říká, toto je princip lose-lose pro evropský průmysl. Bude se harmonizovat národní smluvní právo, což bude znamenat jedině zvýšení nákladů pro průmysl a zároveň zavedení nejistoty pro spotřebitele. Tady podle pana Kamala, který teď je asi nejspíš někde v Londýně. Takže pan Kamal vám děkuje. Děkuji vám mnohokrát. Eh, teď, eh, je zde někdo, kdo by zastoupil pana Tomase Hendera? Někdo za stínového zpravodaje Tomase Hendera? Není nikdo. Dobrá. Zástupce komise, prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Dovolte pár stručných poznámek. Jednak k tomu, co říkala paní Tyson. Ehm, ačkoliv eh, paní Tyson chápu ehm, eh, omezení vašeho vyjádření pouze na hledisko výboru Ekon. Musí komise zdůraznit, ehm, jakým důkladným způsobem paní Tyson k, tomuto, eh, k této problematice přistoupila. Ve skutečnosti komise vždy uznává, že zde jsou i další překážky v, eh, ve vnitřním trhu, nejenom tedy, jsou, to, jsou to nejenom tedy ty smluvní věci. Nicméně ty smluvní záležitosti podle našeho průzkumu jsou velmi významné a jsou podle našich průzkumů daleko významnější než problémy, jako jsou jazykové rozdíly, rozdíly kulturní nebo velká geografická vzdálenost určité problémy v podstatě komise harmonizovat nemůže nebo nechce. To, to je například tady ten jazyk nebo ta geografická vzdálenost. Ovšem jiné důležité problémy, které hrají například roli pro spotřebitele, komise řešit chce a učinila v tomto směru určité kroky. Ty paní Tyson vymenovávala, ehm, jsou to takové ty ODR a ADR věci. Není náhodou, že právě tyto návrhy komise Eh, se plánují na příští, příští měsíc. Mají sloužit jako takový balíček a mají sloužit tomu, aby i spotřebitelům, i jiným smluvním stranám zjednodušili styk. Zkrátka, aby eh, takovéto styky byly jednodušší a levnější hlavně. Eh, paní Tyson přivítala to, že se návrh komise omezuje pouze na malé a středně velké podniky. Komise s ohledem na eh, oblast B2B eh, také zdůrazňuje hlavně malé a střední podniky, což eh, má opodstatnění v tom, že v rámci hospodářské důležitosti představují malé a střední podniky 98% veškerého, podnikování, veškerého podnikání v Evropě. A 92% jsou přitom ty nejmenší podniky, nebo mikropodniky, jak se jim také někdy říká. My se, eh, my například eh, jsme zjistili to, že pokud jde o export eh, z jediného členského státu za hranice, znamená překážka v administrativě zhruba 10 tisíc euro plus další 3 tisíce euro, pakliže tento podnik podniká online. A právě těch 10 tisíc euro jsou asi tak sedmina průměrného ročního obratu nejmenších podniků. A když si to vynásobíme, eh, počtem tedy počtem těch exportujících členských států, takže krát 15, tak dojdeme k číslům, která už jsou v podstatě prohibitující pro ty nejmenší podniky, což znamená, že ty nejmenší podniky vlastně vůbec nemůžou exportovat, anebo se můžou eh, pouze omezit na určitý, určitý počet členských států bez ohledu na to, do kolika členských států by byly exportovaly rády. Pokud jde o aspekt B2B a omezení na malé a střední podniky zde, tady je ten důvod ten, že zde jsou určité problémy. U velkých podniků problémy nejsou. Když ty si vzájemně prodávají, tak ty mají samozřejmě právní oddělení, kde mají spousty právníků a nastaví si ty smlouvy tak, jak chtějí. Tady ty problémy skutečně nejsou a sem zasahovat není potřeba. U malých a středních podniků je to ale jiné. Jak jsem říkal, oni e, trpí velkými náklady, mimo jiné i na právní poradenství a ty náklady můžou být tak vysoké, že způsobí, že ten podnik vlastně vůbec nebude činný. Eh, my se nechceme zaměřovat vlastně ani na národní úroveň, ani zde jsme nenašli žádné problémy, což znamená, že vlastně komise se zaměřila na princip přiměřenosti, chce zasahovat jenom tam, kde zjistila problémy. Takže eh, jak bylo řečeno ústy pana Kamela, Není to tak, že by to byl pouze prestižní projekt paní Redingové. Ba naopak. Je to návrh projektu, který cílí přesně na problémy, které máme. A není to situace lose-lose, je to naopak situace win-win. Všichni budou prospívat. Budeme mít jediný nástroj, který umožní podnikatelům snížit náklady na transakce, a umožním exportovat do dalších členských států, protože se budou řídit pouze jedním právním základem, budou se řídit jedinými, řekněme, webovými stránkami a tak se bude řídit jejich aktivita do všech ostatních členských států. A pro spotřebitele to znamená větší nabídku za nižší ceny. My jsme si zadali studie, Eh, vytvořili jsme si takové spotřebitelské košíky nej, sta nejoblíbenějších spotřebitelských produktů a ptali jsme se na to, zda tyto produkty na národní úrovni jsou k dispozici online. E, začali jsme Kyprem. E, eh, 98 těch 100 produktů nebyly online na, na, na Kypru k dispozici. Může se říct, Kypr je malá členská země, ono se nevyplatí tam exportovat. Ono říct to lze ale když se požíváme na těch 13 dalších členských států podle tedy stoupajícího hrubého národního důchodu, tak tam vidíme situace, kdy třeba 50% těch produktů není k dispozici. A když se pak podíváme přímo do členských států, eh, tak zjistíme, že alespoň 50% těch produktů jsou o 10% levnější, což znamená, že i spotřebitelé budou mít větší výběr za nižší cenu. A kromě toho to zajistí vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a to tedy daleko vyšší, než poskytuje současné AKI EU a daleko vyšší, než poskytují jednotlivé národní státy. K tomu, co říkala eh, frau, eh, paní Tyson k bodu odvodnění 27, eh, to znamená ty neregulovatelné případy, zde se pohybujeme v právní oblasti kdy, eh, by se, kdy se říká, že ta, ta daná oblast není relevantní pro přeshraniční obchod a jsou to také oblasti, které jsou tak citlivé, jako například ochrana nezletilých, že jsme je nechtěli řešit v návrhu komise, spíše bychom je nechali na pravomoc členských států. ale jsem přesvědčen, že o nich budeme ještě mluvit. Pokud jde o European Model Contracts, o tom hovořili pan Klinz a paní Tyson, Ono se jedná eh, v této věci o iniciativu komise, eh, kterou eh, samozřejmě chceme podpořit a chceme podpořit také ten aspekt školení. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Děkuji. Než se vrátím k paní Tysonové, chci se dotázat, zda ještě někdo z kolegů si přeje vzít slovo. Zdá se, že nikoli, takže dávám slovo ještě naší zpravodajce, paní Tyson. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že mohu hovořit velmi stručně. Jsem vděčná všem, kdo vystoupili v této diskusi, včetně komise. Je to eh, poprvé, kdy vedeme výměnu názoru o této věci a myslím, že nyní už mám představu o tom, jaké poznací návrhy přijdou od kolegů a poté se můžeme podrobněji zabývat stanovisky jednotlivých politických skupin. Pokud zná sekretariat již nyní časový rámec, časový monogram, byla bych vděčná. Zase, že budeme mít na to dostatek času, protože výbor IMCO bude pořádat eh, různé semináře a akce. Chce být dostatečně informován, než přijme rozhodnutí. Nicméně potřebujeme mít jasnou představu o časovém rámci, tak abychom své stanovisko nepředkládali do příslušného výboru příliš pozdě. Takže pokud mohu poprosit eh, například lhutu pro pozměňovací návrhy v září, eh, pak bychom to mohli doladit včas. Děkuji. Lhuta eh, pro pozměňovací návrhy 17. července. Projednání pozměňovacích návrhů 19. září a hlasování ve výboru Ekon 8. října. Nyní se podívejme na projednání pozměňovacích návrhů ke zprávě Společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států. Naší zpravodajkou je paní Ildiko Galpelc. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Budu hovořit stručně. Především se podívejme na pozměňovací návrhy a přípravné kroky ještě předtím, než byly pozměňovací návrhy předloženy. Chci poděkovat stínovým zpravodajům. Obdržela jsem 18 pozměňovacích návrhů. Všechny z nich jsou konstruktivní a většina z nich jsou naprosto přijatelné. Při vypracování zprávy se řídím určitým eh, principem, který budu aplikovat i na pozměňovací návrhy. Nyní se o něj s vámi podělím. To nejdůležitější pro mne bylo sladit eh, pozměňovací návrhy eh, se směrnicí, která se týká eh, mateřské společnosti a dceřiných společností a také boje proti, také tedy souhlad s cílem boje proti daňovým podvodům a únikům a také řešení problému dvojího nezdanění. Dále aplikuje princip, že by neměla existovat žádná výjimka z daní eh, bez jasného důvodu. A poslední zásada eh, zajistit eh, to, že parlament bude zapojen do přeskumu této věci. Většina poznacích návrhů se týkala právě těchto aspektů. No pokud je o některá otevřená témata, zaslali jsem dnes odpoledne e-mail členům výboru Vedli jsme krátkou diskusi a pokusím se vypracovat kompromisní pozměňovací návrhy s tím, že ostatní předložené pozměňovací návrhy budou také přípustné v původním znění. Ráda bych vás tady požádala o podporu v tomto duchu. Pokud je o datum vstupu nařízení v platnost, je to nastaveno na rok 2015 a přeskum na rok 2016. Pan Klinc předložil poznací návrh, eh, který měl toto posunout již na rok 2014 a 2015. Pokud je to v technické rovině možné, pokud se na tom dohodneme, mohu tento návrh podpořit, ale mám určité pochybnosti o tom, zda je e, taková lhuta proveditelná. Je zde ještě jeden pozměňovací návrh, který jsem neřešila zatím. Je to věc, kterou je třeba řešit e, s panem Klincem. Možná je to záležitost překladu. Eh, jazyk eh, výkaznictví, obchodního výkaznictví má jít eh, o volitelnou záležitost nebo něco povinného? To bychom si měli vyjasnit. Dále, pokud o směrnici o mateřských a dceřiných společnostech, nepřijal jsem žádné poznací návrhy, které by šly proti této směrnici. Těším se na diskusi o této věci a vaše dotazy. Děkuji. Dávám eh, slovo kolegovi za SAD. Ano, to je dlouhé téma. Já jsem eh, říkal, že paralelně s tím, jak jsme postupovali u zprávy Gigold, jsem předložil pozměňovací návrh, eh, který má za cíl jednak založit minimální sazbu zdanění pro ty, kdo mají výjimku a zároveň pro eh, výslovné zrušení eh, přínosu z výjimky, pokud eh, nějaký hybridní subjekt činný subjekt by se odstl v situaci dvojího nezdanění. Jak jste o tom sama hovořila. Eh, tyto věci jsou podle našeho názoru nutné, eh, proto abychom zaručili, že přepracování této směrnice nevyústí v to, že eh, budou zcela osvobozeny od daní příjmy z úroků a jiných poplatků. Dále práh účasti, tedy práh, od kterého je podnik považován za přidružený k jinému. Je to směrnice 2003 49 a tam je to stanoveno 25 místo 10 Snížení tohoto Prahu, které navrhuje komise, by mohlo vyústit v nepříznivé eh, dopady, jako například eh, chybné vyhodnocení eh, objemu obchodu mezi společnostmi v členských státech. Jde tedy o sladění tohoto Prahu se směrnicí o dceřiné a mateřské společnosti, ale v tomto případě nejde o stejný druh vztahu mezi společnostmi. Kapitálové, tedy přímé či nepřímé vztahy. Proto jsme chtěli přesněji definovat e, takzvané, e, takzvanou stabilní společnost e, s tím, že tam také Eh, také eh, zapracujeme odkaz na příslušnou směrnice, pokud jde o zdanění, eh, zdanění podniku. Tolik tedy naše pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji mnohokrát a nyní dávám slovo panu Klincovi, prosím. Děkuji mnohokrát. Já vlastně nemám příliš mnoho k tomu, co bych řekl paní zpravodajce. Jsem mi řekl, že bych byl pro zkrácení těch lhůt, které navrhuje ona, například pro implementační lhutu, která má být, již vlastně měla být 1. let 2012, by podle zpravodajky teď měla být prodloužena 31. prosince 2012 a já se tady ptám, zda bychom pardon, 2013 a ptám se, zda bychom neměli být tedy žádostivější a nesnažit se o to, aby k tomu došlo ke konci tohoto roku ještě. Co se týče dopadů směrnice jako takové, já jsem tady na vrhodnocení konde roku 2015 místo 2016. Každopádně by mělo být zabezpečeno, aby výkaznictví se obracelo, nebo podávání zpráv se podávalo nejenom radě, ale také parlamentu a to by tam bylo třeba zapracovat. Co se týče odkazu paní zpravodajky na usnesení z parlamentu z dubna 2000, Dva o potírání daňových úniků tomu tak zcela nerozumím, protože téma, o kterém tady pojednáváme, se zaobírá především zabránění dvojího zdanění a ne daňovými úniky. Návrh elektronického výkaznictví to je právě Business Reporting English, pardon, <laughs> Business Reporting v angličtině, to je elektronické výče, eh, účetnictví, které by mělo být povinně zavedeno v celé Evropské unii, nikoliv jako o, o alternativa, ale skutečně jako povinnost protože tím bychom nesmírně usnadnili práci daňových úřadů a, zejména v přeshraničním obchodě a v mezistátním srovnání by eh, takové by bylo možno prostě získávat elektronické údaje a to by bylo skutečně debyrokratizování, o které nám jde. The... Děkuji, pane Klenci. Nyní dávám slovo panu Gigoldovi, prosím. Mám dojem, že eh, máme velkou míru vlastně stejných názorů. Jenom chci říci, eh, že s pozměňovacími názory kolegů celkem za to souhlasím, jenom jsem si kladl otázku, zda tedy formálně v pozměňovacím návrhu 16 zda by bylo formálně možné odkazovat se na nějakou směrnici, která ještě vůbec nebyla schválena. E, to tedy možná v rámci jednání o kompromisu bychom měli ještě probrat, jak to bylo míněno, jak bychom to eventuálně mohli vyjádřit trošku jinak. Jenom k našemu pozměňovacímu návrhu bych rád krátce vysvětlil. Za prvé, to je přesně v souladu s tím, co už máme vlastně schváleno ve směrnici o mateřských a dceřiných společnostech. A to je sice osvobození, z něhož můžou mít užitek jenom ti, kdo už jsou zatíženi minimálně daňovým, daňovou sazbou 17% průměrné daně z právnických příjmů v Evropské unii. Tenkrát to rada nepřijala a proto je správné, že tady náš požadavek ještě jednou opakujeme. Ale tenkrát jsme měli, já jsem měl tenkrát jako zpravodaj poměrně dobrý feedback a přihlásila se řada členských států, která mi řekla jako parlament máte vlastně pravdu, ale teď není důvod pro to. Jedině když rada řekne, že obě směrnice budou moci jet paralelně, nesmí se zatrozovat jenom v tom, že eh, Rada ignorovala parlament poprvé, neznamená to, že by po druhé členské státy nějak um, nezměnili svůj názor, když to považují za správné, protože tato směrnice stejně tak jako směrnice o dceřiných mateřských společnostech jsou skutečně prostředkem pro zamezování agresivních taktik zdaňování. Co se týče kolegy, který hovořil přede mnou, to usnesení eh, k potírání daňových úniků, zda to je tedy správný odkaz, tady musím dát paní zpravodajce za pravdu, eh, protože v tomto usnesení se přímo vyskytuje odkaz na takzvané hybridní nástroje a o těch tady právě hovoříme, protože hybridní nástroje jako ku příkladu Profit Participity Loan, nástroj mezi Belgií a Nizozemskem, který se často používá v rámci toho agresivního obchodování. Tady existují jiné úroky, jiné dividendy a v konečném výsledku ani v Belgii, ani v Nizozemí to není povinné k dani od určité výše a proto je správné na to odkázat a my jsme v našem usnesení požadovali, aby komise se tím zaobírala a komise se bude, myslím, a se tím už zaobírá a ve středu má vydat sdělení právě k těmto agresivním praktikám. Docházelo ke konzultacím a v našem pozměňovacím návrhu 15 tady máme ještě druhý případ, který ještě naprosto cíleně říká, že v rámci takovýchto forem dvojího nezdanění, kde dochází k určitému toku, příjmů, které nejsou zdanitelné ani ve státě A, ani ve státě B, tady osvobození od daně nefunguje a z toho nemohou tedy strany profitovat. Čili těším se na dobrou spolupráci a doufám, že z toho vzejde něco rozumného. Také bych ještě rád řekl, že podporuje velice, aby finanční dopady, pardon, ekonomické dopady této směrnice byly hodnoceny dříve, protože ekonomické dosahy směrnice se vztahují na dvě záležitosti. A sice za prvé, podniky, které se o to skutečně zasloužily, mohou být ochráněny před dvojím zdaněním a naopak státy mohou eh, vznášet své legitimní nároky a prosazovat je na zdanění. A proto je jedině správně, že se tím tady zaobíráme. Co se týče nesnesitel, mého mlčení eh, na radě k tomuto. O tom už jsme se vlastně bavili s ministriní Dánska, bohužel to patří pro, do této oblasti a já mohu jenom doufat, že rada tentokrát bude brát naše návrhy vážněji. Jinak budeme muset počítat zase s další dobou. Thank you, Mr. Gigold. Děkuji, pane Gigolde. Dávám slovo panu Stejčkovi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já už nemám prakticky co dodat. Jen mohu vyjádřit poděkování paní Pelč za její pokus vyjednat kompromisy. Já jsem předložil dva poznací návrhy, které se týkaly technického znění u daňových podvodů a daňových úniků, takže budu nyní hovořit stručně. Přirozeně eh, sotva podpoříme cokoliv, co se týká pokusu o eh, harmonizaci daňových sazeb či jejich náhradu harmonizovanými evropskými daňovými sazbami. Ale to není věc, kterou bych zde rád dopodrobna není rozebíral. Takže dva pozměňovací návrhy ode mne. Zatím v tuto chvíli k tomu nechci nic dodat a děkuji vám, děkuji vám za vaši práci. Děkuji, pan eh, Klute. Děkuji mnohokrát. Když člověk může hovořit jako poslední, tak skutečně už nemá mnoho co dodat. Většina už tady zazněla. Já bych rád ještě jednou podtrhl, že to také považuji za smysluplné, abychom ve vnitřním trhu skutečně naprosto odstranili dvojí zdanění, protože přece nemá smyslu eh, mít dvojí zdanění na vnitřním trhu. abychom také zamezili provádění různým daňovým manévrům a proto považuji za správné, že paní zpravodajka také tady se eh, odkazuje na boj proti daňovým únikům. My už jsme k tomu mm, podali naše odpovídající pozměňovací návrhy. Ještě bych rád vyzdvihl něco k těm minimálním daňovým sazbám, tak jak to zaznělo od kolegy od sociálních demokratů, tak bych to mohl také podepsat. A poslední připomínka eh, k tomu, co řekl pan Glins týkající se Extensive Business Reporting. Eh, to už jsem vlastně vnímal víckrát tady tu poznámku, ale mě toho moc, já tomu moc nerozumím, moc mi toho neříkáte, už si k tomu něco řekl, možná, že by bylo dobré se o tom trošku více informovat, abychom věděli, o co tady vlastně běží. A jistě bude něco smy, bude mít smysl, aby tady bylo něco jednotného, standardizovaného, ale tak trochu si to neumím úplně představit. To je všechno, děkuji. Děkuji, pane Klute. Nyní dávám slovo zástupci komise, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkujeme také zpravodajce za práci a za navržený kompromis. Komise má velké pochopení pro ten návrh samotný a pro návrhy jednotlivých poslanců. Jednak pokud jde o boj proti daňovým unikům a boj proti eh, daňovým podvodům. Eh, zejména vzhledem k rezoluci z 19. dubna letošního roku o boji proti eh, daňovým únikům. Eh, jsou v pod, jdou v podstatě i opatření komise stejným směrem jako navržené pozměňovací návrhy. Ovšem, pokud jde o minimální daňovou sazbu v EU, zde bychom rádi odkázali na formální stanovisko kolice, komise k rekástu příslušné směrnice, kdy se hovoří o minimální sazbě 70 průměrné evropské sazby, což by znamenalo, že by šest členských států leželo pod, eh, tímto, pod touto hranicí. A těchto šest členských států by eh, tou svou společnou daňovou sazbou pod těmito 16,7%, to znamená eh, Irsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, ale třeba i Německo. A to znamená, eh, že všechny podniky v Německu, v Litvě, v Lotyšsku, na Kypru a v Irsku, eh, že by tyto měly být vyloučeny eh, z tohoto, z tohoto návrhu, to je, myslím, jaksi dosti velké sousto. K dalším bodům. Odstranění dvojího zdanění a dvojího nezdanění. Tady se hovoří zejména o takzvaných hybridních společnostech a hybridních formách financování. V obou, eh, v eh, obou případech je cílem toho agresivního daňového, daňového prosazování nedanění, což je asi i záměrný cíl. Ovšem je otázka, zda bychom měli mít speciální nařízení pro omezený kruh eh, omezený kruh podniků, kde by se toto dvojí nezdanění řídilo. A ne, nebo zda bychom se měli zaměřit na všechny případy dvojího nezdanění, které se v členských státech mohou objevit. Sdílíme to, co říkal pan Giegold. Je to tedy otázka, zda se můžeme vstáhnout eh, na, nějaké, eh, na nějakou daňovou legislativu, která vlastně ani vůbec není schválena. Pan Klinc a otázka toho jazyka reportingu. Ehm, je otázka, zda bychom v takovémto druhu nařízení měli řešit i otázku firemního práva. E, my to přeskoumáme a bude to součástí formálního stanoviska komise, které vám sdělíme. Jinak e, děkuji za konstruktivní návrhy, děkuji za práci, kterou odvedla paní zpravodajka. Děkujeme vám. Je někdo další z poslanců, kdo si chce vzít slovo? Není-li tomu tak, tak dávám slovo opět paní Pelč. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji všem za komentáře a za příspěvky. Děkuji také komisi. Mé stanovisko je takové. S touto zprávou musíme být opatrní. Neměli bychom jít nad rámec eh, její působnosti, neměli bychom eh, hledat věci, které nepřímo souvisí s tímto tématem, to může znamenat eh, jakési nebezpečí. Na druhou stranu je důležité, abychom se zabývali všemi aspekty zdanění, které se tohoto tématu týkají. A je potřeba samozřejmě brát ohled na už přijatá usnesení, případně na nějaká rozhodnutí. Proto hovořím o tom dubnovém usnesení. V bodě 8 se o této zprávě hovoří a hovoří se i o té směrnici o mateřských a ceřiných společnostech a mám dojem, že to je eh, jakási integrální součást právě této zprávy. Ovšem to není otázka dodatečného obsahu. Pokud jde o pozměňovací návrh pana Hoka, to je mm, číslo 5. Eh, je to nový pozměňovací návrh, který hovoří o konceptech. A já si myslím, že o tom je, pot, na to, eh, o tom je potřeba se zamyslet. Eh, já si myslím, že tady ta směrnice je opřena o velice solidní základ. Souhlasím s panem Gigoldem, že zatím ne, to nebylo přijato a rozhodně to nebude nic povinného. A proto hovořit o nějaké legislativě, řekněme o nějakém zákoně, který nebude povinný pro všechny, asi není úplně šťastné, proto bych to navrhla zvážit. Pokud jde o ten práh 25, 25%, to je eh, ten holdingový požadavek první společnosti na druhou společnost, tedy těch 25%, to je věc, kterou je zkrátka potřeba rozhodnout. Souhlasím že zde ne, neplatí stejný princip jako v případě směrnice o mateřských a ceřiných společnostech, ty přímé nebo nepřímé nároky na podíly. Je otázka, zda to je pozitivní nebo nepozitivní změna, eh, eh, tedy těch, ten desetiprocentní práh. Já si myslím, že to zkrátka budeme muset ještě zvážit. Jak řekl pan Klinc, eh, všechny pozměňovací návrhy, které pomáhají nějaké standardizaci, harmonizaci nebo porovnávání, jsou správné. Já jsem ekonomka a mám ráda data, která lze porovnávat, třeba data z jednotlivých členských států. Je potřeba se jasně podívat na dvě věci. Není to povinnost všech členských států a zatím to není nic, co by bylo nějakým způsobem rozpracované detailně. Na druhou stranu, eh, Vstup v platnost má být už v prosinci 2013 a přeskum poté v prosinci 2015. Otázka je, zda je to adekvátní pro to, aby ta legislativa vstoupila v platnost zcela, A souhlasím s tím, že je potřeba vypracovat nějaký příslušný vzorec. Já se zaměřuji a všem pouze na to, zda to má být nebo nemá být povinné. Děkuji všem za příspěvky, za komentáře. Budeme se samozřejmě snažit vypracovat náležitý hlasovací seznam. Děkuji komisi za odvedenou práci a pokud se nepletu, budeme hlasovat v září. Děkuji vám. Ano, hlasovat eh, budeme 9. července, na plénu pak v září. Další zasedání našeho výboru proběhne 2. července ve Štrasburku. Děkuji všem za pozornost. Tato schůze je uzavřena. Jsme velice rádi, že jsme skončili včas. Děkuji za spolupráci.